Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se vám za drobné spoždění. Další na pořadu jednání je směrnice o maximálních přípustných rozměrech našeho pana zpravodaje, pana Leichtfrieda. Jorgu, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně. Když jsem se rozhodl stát se zpravodajem na toto téma, byla mi jasná jedna věc. A to, že to bude jedna z kontroverznějších věcí, které za svůj politický život v Evropském parlamentu budu podnikat. A ku podivu se zatím ukazuje, že ty kontroverze, pokud vůbec, tak vůbec nebudou tak velké, jak jsem si myslel. Ovšem pak se ukázalo ještě několik dalších věcí, které jaksi eh, mě činí rozčarovaným, abych tak řekl. Když, byl, když jsem byl jmenován zpravodajem, když proběhlo to jmenování, tak eh, jsem si uvědomil, že jsou někteří poslanci mezi námi, pokud to tak mohu říci, kteří s tou nominací Eh, nebyli spokojeni, protože si řekli, no jo, on si to potřeboval pro sebe čmajznout, ale to tak prosím vůbec není. Mě eh, jenom trošku zarazilo, že eh, se tak trošku potvrdilo to, čeho jsem se obával. Tady to není fundované. Legislativní návrh komise podle mě vznikl až příliš narychlo, je to šité horkou jehlou a Eh, myslím si, že můžeme mít lecos proti intencím eh, tohoto, tohoto návrhu, který má jasné nedostatky. Když se podíváme na text, který byl předložen, tak eh, podle mých představ jednoznačně došlo k chybám. A to teď bez ohledu na obsah. A musím to říct naprosto jasně, vůbec se mi nečte ten text dobře, neinterpretuje se dobře, není vůbec jasné, co tam vlastně má být řečeno, je to špatně připravené, je to odfláknuté a pravděpodobně je to text i kontraproduktivní vzhledem k tomu, čeho má dosáhnout. Samozřejmě jsou tam hrozně hezká odůvodnění, když se podíváte na ty důvody, které tam jsou uvedeny, tak eh, eh, u těch jednotlivých dílů, kterých má ten návrh komise několik, eh, se týká těch vnitrostátních, mezinárodních eh, eh, do, dopravních vozidel a tak dále. Některé z nich vypadají rozumně, některé vypadají z určitého hlediska rozumně, z jiného hlediska vypadají naprosto nemožně. Ale když se pak podíváte podrobněji na ta témata, tak eh, vidíte určité velmi zarážející detaily, které podle mého názoru musíme zde teď prodiskutovat. Já bych chtěl prosit kolegy, kteří jsou jednoznačně proti tomuto tématu, aby se zúčastnili diskuse Eh, například ta nákladní doprava, přeshraniční, těžká nákladní vozidla a tak dále. Prosil bych i je, aby se účastnili diskuse, ale o tom později. Eh, takže návrh komise má mnoho, mnoho částí a to eh, nejkontroverznější je snad to, co se týká toho přeshraničního provozu těžkých nákladních vozidel, těch takzvaných megatraků. Navrhuje se, že by se tato doprava legalizovala, pakliže obě, ty, obě dané země budou souhlasit a pokud se to na ně vůbec může vztahovat. Komise předpokládá, že by toto pak nemělo žádné vážnější dopady na mezinárodní konkurenci, protože se to týká vlastně jenom dvou států. Já si myslím, že už tato připomínka není na místě. Protože když se dvě země rozhodnou, že budou mít přeshraniční provoz e, prostřednictvím megatraku nebo těžkých nákladních vozidel, tak e, když jiné země to neudělají, tak budou hospodářsky znevýhodněné. To je jasné. E, je to otázka firemní konkurence, je to otázka firemních norem a standardů a i to bude samozřejmě určovat, eh, kde se tato těžká nákladní vozidla budou používat nebo ne. Jednoznačně to bude mít vliv na celou řadu odvětví. Dále je potřeba zohlednit, že zde nemáme v podstatě vlastně vůbec žádné studie dopadů ani z hospodářského hlediska, ani z environmentálního hlediska, ani z e, politicky dopravního hlediska. Jak to bude dopadat na ty politiky, které máme, jak se to odrazí například na přesunutí silniční dopravy na, na železnice. O tom tam není ani slovo. Toto jenom způsobí, že bude všechno tak, jak to je, ale bude třeba méně, eh, méně vozidel, říkají někteří, ale ono to tak nebude. Ono bude vozidel stejně, akorát, že budou větší, těžší a delší. Evropský parlament se snaží vypracovávat vlastní studie a z nich eh, vyplá, vyplývá, že eh, to vlastně bude úplně jinak, než říká komise. Takže to nám taky moc nepomáhá, ale taková je situace. Jasná je jedna věc, a komise to také nezmiňuje, že tato velká dopravní vozidla, velká nákladní vozidla, budou nevýhodná i pro kombinované způsoby dopravy. Například eh, do železničních vagónů se nevejdou. Ale to by to musel někdo říct. Takže e, s ohledem na to všechno musím konstatovat, že příprava na tuto legislativní e, zprávu nebyla dostatečná. Ten návrh je nedostatečný a ze strany komise a říkám to naprosto opat, otevřeně, byl jednoznačně ovlivněn zájmovými skupinami a jejich zájmům také odpovídá. A e, ten další díl je také velmi zajímavý. To je to aerodynamické zlepšování. Na první pohled bychom k tomuto mohli říct jednoznačně ano, ale když opět se začtete do podrobností, tak jsou zde diskutabilní věci. Opět je zde například ta otázka té, e, těch, té kombinované dopravy. Jak to bude vypadat, když budete mít dvoumetrové nástavby na nákladácích kvůli aerodynamice, tím pádem ten nákladák bude mnohem větší, delší jak to bude vypadat, když budou ty když budou ta vozidla napříč proti větru, budou se muset tyto prvky sundavat nebo se budou poškozovat. Takže to je jedna věc. A druhá věc je technická smysluplnost eh, těchto opatření. Například, když se podíváte, když vezmete to, že kdy budou tyto prvky fungovat, například eh, při jakých rychlostech, při jakých už ne, a naopak, kdy budou vyloženě škodit. Bohužel ani k tomuto nemáme žádné rozumné informace, ani žádné úvahy. E, a trošku mě irituje, a e, o tom také je potřeba mluvit, je, že tato nařízení už máme. Je to nařízení 1230 2012, které jasně říká, že e, aerod- že pro aerodynamické nástavby a přístavby existují jasná pravidla pro všechny, kteří e, tyto prvky vyrábějí. A navíc e, všichni výrobci říkají zároveň, že jim toto, toto nařízení, toto, toto řízení celé věci zcela stačí, zcela stačí a že nepotřebují žádnou novou legislativu na toto téma. E, pak ještě třetí bod, o kterém se chci zmínit, je tak, takový dvojitý v podstatě. E, já chápu, že chceme nákladáky učinit bezpečnějšími, to tady komisi neodporuje, ale trošku mi vadí, že e, tato opatření mají být všechna dobrovolná. Já si myslím, že když mají být bezpečnostní opatření, tak, má smysluplné, tak, tak je smysluplné, aby byla povinná pro celou Evropu. A myslím si, že e, také otázka hmotnostních kontrol by byla smysluplná a měla by se dále rozpracovávat. Otázka ovšem samozřejmě je, do jaké míry tyto hmotnosti snímače a tady je fakt, že asi budu muset svůj pracovní dokument tak trošku přepracovat. Do jaké míry jsou tyto snímače e, uplatnitelné na stávajících vozidlech? Zda je to eh, smysluplné, zda je to proveditelné, kdo to zaplatí a tak dále. Každopádně e, nějaký takovýto systém kontrol hmotností by byl možný. A nakonec aktiv přenesené pravomoci, čím méně, tím lépe protože eh, rozhodovat má tento parlament a ne jenom podepisovat eh, delegované akty. Takže, eh, vážené dámy a pánové, pane předsedo, já jsem s tímto hotov. Můj návrh je připraven. Schrnutí bude složité. Bude složité udělat z tohoto návrhu něco rozumného. Já se pokusím s kolegy a kolegyněmi tento návrh ještě vylepšit, co možná ale e, samozřejmě pochopím také, a už jste to slyšeli, když někteří kolegové a kolegyně budou spíše názoru chtít rozumnější návrh přímo od komise, který bude lépe vypracován a který bude lépe odpovídat tomu, čemu odpovídat má. Pane předsedo, děkuji vám za velkorysost, už nebudu zdržovat. E, teď tedy vracím slovo vám. Děkuji. E, než vyzvu stínové zpravodaje, tak nejprve bych tady chtěl poz, uvítat skupinu 15 lidí, kteří se zajímají o turistiku a kteří sem přišli jako so hosti našeho člena z Malty. Takže jsme velice rádi, že jste tady s námi a že budete naslouchat naší rozpravě. Dalším řečníkem Poprosil bych za prvé stínové zpravodaje o maximální stručnost, protože na stejné téma budeme mít dneska také slyšení. Eh, pan, EPP, eh, e chci poděkovat vám, pane předsedo, a zejména panu zpravodaji za pracovní dokument, eh, o kterém si teď můžeme vyměnit názory. Vyřídím to stručně, protože se zvláště chci zaměřit na bod 1 ve vašem pracovním dokumentu. Je to přeshraniční provoz. A rád bych vás tady tady upozornil na tři záležitosti, které poněkud obtížně chápu. Za prvé, eh, ekonomický dopad eh, těch delších a těžších eh, kamionů při přeshraničním provozu. Já jenom prostě nadhazuji takovou otázku. Za té argumentace pro celou Evropskou unii. Platí to pro celou Evropskou unii. Jestliže to bude mít ekonomický dopad, dejme tomu na pár členských států, ale víc než 20 členských států budou v jiné situaci a okolnosti budou natolik jiné, že z toho budou mít prospěch, pak um, trošičku obtížně to vidím stejně jako pan zpravodaj. Druhá věc. V tom pracovním dokumentu píšete, eh, eh, pokud je o přeshraniční provoz s členskými státy, nemyslím, že by se to tady něco zakazovalo, ale já nemyslím, že komise se snaží něco zakazovat, že chce umožnit eh, těm členským státům, eh, které eh, to chtějí dovolit, aby takový provoz mezi nimi mohl fungovat. Těžko mohu tedy souhlasit s tím, že se tu něco zakazuje ze strany komise. A trojka, to zase jenom cituji z dokumentu. Vy tady říkáte, že aby se zachovala práva členských států ve smyslu já charity, mělo by se výslovně zakázat, aby delší nákladní vozidla překračovala hranice. Jak já chápu subsidiaritu, zase dalo by se přirozeně argumentovat, že se na to můžeme podívat také opačně, že by to omezovalo naopak právo subsidiarity členských států pokud bychom výslovně zakázali přeshraniční provoz eh, mezi dvěma členskými státy. To jsou moje tři hlavní připomínky co mě trošku znepokojuje. Jinak eh, si myslím, že eh, jsou tady velmi dobré věci ohledně těch aerodynamických zlepšení a říkáte, že bychom neměli zapomínat také na pevnost, viditelnost, eh, na odolnost vůči počasím. Pak to všechno je zcela správné a na místě. Jenom velmi stručně a tím už opravdu skončím. E, v tom pracovním dokumentu je pár takových e, vyjádření, kde byste e, upřednostňoval povinná opatření například změny v konstrukci kabiny tahače. To byste raději udělal závazné než volitelné, ale myslím si, že o tom by se mělo dále hovořit a pak také ta váhová zařízení přímo, eh, jimiž jsou opatřena přímo ta vozidla. Zase pan zpravodaj si myslí, že by to mělo být povinné, aby tato vohidla, vo, vozidla jimi byla eh, vybavena. To jsou některé hlavní věci, na které bych rád zaměřil pozornost. A jak jste asi slyšeli, eh, mám v těmto věcem jisté výhrady. Děkuji. Kolegové, já mám na seznamu šest řečníků, teď už sedm, spolu s paní Meissnerovou. Osm, devět, pardon, s paní Sehnalovou. Mně e, vůbec nevadí, když přetáhneme čas vyhrazený pro tuto e, rozpravu. Ovšem, e, pak by mě opravdu naštvalo, kdyby pak titíž lidé chtěli zopakovat na slyšení to, co řeknou teď při zahájení této rozpravy, tak prosím vás, myslete na to, protože jinak ehm, trošku vás na to upozorním, nebudu úplně hodný, když budu mít pocit, že opakujete to, co jste řekli tady. Tak myslete na to, že máme potom mini slyšení. Další bude pan Benion za liberály a e, snažte se prosím, abyste každý dodrželi tři minuty jenom k té vaší poslední věci. Můžete e, potvrdit, že tedy tady budou, že bude možné předkládat i důkazy, svědectví na tom slyšení. Ano, já jenom bych chtěl navázat na ty úvodní poznámky týkající se procesu, kterým to probíhá. My jsme na prvním zasedání stínových zpravodajů jasně řekli, že budeme se snažit konstruktivním způsobem zlepšit tento dokument. A je tady určitá historie, jak ten vznikal, to bychom už si měli eh, nechat stranou a měli bychom se zaměřit na to, co bude dál. Obecně vzato já nejsem proto, aby tady byla obecné povolení pro větší kamiony. Nemyslím si, že by bylo správné vnucovat členským státům náklady, které by je to stálo, kdyby měli eh, eh, tomu přizpůsobovat silniční eh, infrastrukturu a celý ten systém s tím spojený. To by mohly být značné výdaje. Ale myslím si, že tady musíme dospět k pragmatickému řešení. Uh, a k dobrému funkčnímu rámci. Rovněž bych začal zmínkou o zásadě subsidiarity pokud, eh, dejme tomu, eh, eh, silnice v Rakousku a lidé tam nejsou dostatečně slučitelní s megatraky, tak by je nikdo neměl nutit, aby to akceptovali. Proto bych tady velmi trval na uplatnění zásady subsidiarity, ale souhlasím s tím, co jste tady řekl, ale vlastně jedním dechem bylo řečeno, že by nemělo smysl, aby tady byl přeshraniční provoz, E, aby tedy nebyl přeshraniční provoz tam, kde členské státy e, by s tím souhlasily. A zajisté by nebylo pak správné, pokud by s tím byli ochotni souhlasit, aby vyložili náklad a pak zase ho přeložili na jiné nákladní auto. To nemá smysl, pokud by s tím souhlasili. Já bych to řešil tak. Nejprve vycházet ze subsidiarity a za druhé by tady měl být takovýhle systém než abychom něco umožňovali, pokud to nebude specificky eh, vyloučeno, tak mělo by být něco vyloučeno, pokud to není konkrétně eh, do, při, eh, povoleno. Čili členské státy by měly možnost dávat licenci pro určité trasy na velké kamiony a bylo by to specifické podle toho, aby také k tomu byla příslušná infrastruktura, aby odpovídala, která to znamená provoz takovýchto těžkých kamionů. Čili Čili to by bylo v rámci eh, mandátu členských států. A zároveň by tady nebyl problém s tím, aby se kamiony uh, nepoužívali tam, kde by tomu neodpovídala infrastruktura. Pokud je o aerodynamické vlastnosti, to si myslím, bychom tam určitě měli zapracovat. A myslím si také, že to musí být naprosto neprostřelně řečeno, že ať už to sformulujeme jakkoliv, nemůže to být zneužíváno. A myslím si, že by to mohlo být sice mandatorní, ale s velice dlouhou náběhovou dobou a také se zaměřením na ty eh, větší eh, nákladní vozidla. Potom hmotnost a prosazování. Přetěžování je velký problém. Já dovedu Eh, ty váhy si představit, že by byly mandatorní, ale mohli si, my jsme si to zase nechali posoudit z hlediska dopadu, protože, jak říkal pan Lickfried, existuje plno eh, technologií k dispozici, tak aby to bylo dostatečné eh, do, do, do lehké. Pak tady se říká pět tun, jako, které by se umožnily jako nadměrná váha. To by snad možná jít a inovace, které mají snižovat uhlík, by neměly vést k tomu, že by se na naopak užitková nosnost zvyšovala. Takže a pak je těch 45 stop mezinárodní kontejner, to by možná mohlo být potom kompatibilní s nákladními eh, vozy, které přicházejí i, z, které, eh, i se, kde se to kombinuje s železnicí. Takže děkuji každopádně panu zpravodaji a velice se těším, jak budeme dále v této práci pokračovat. Pan Kramer za zelené. Děkuji. I já děkuji panu zpravodaji za zprávu a za to, co tady řekl. Nejprve subsidiarita. Samozřejmě potřebujeme evropská pravidla. Máme limit 40 tun, máme délkovou limi, eh, délkové omezení, to je pro celou Evropu, jinak by se dalo říct, ne, ne, ne, my bereme jenom 35 eh, tun a bude jedna země, kam nákladáky nesmí. To by byla úžasná subsidiarita, že by jeden měl výhodu a ostatní měli nevýhodu. Proto přece máme evropská pravidla a musí platit. To byla výjimka jenom pro Finsko a Švédsko, protože tam už tato vozidla jezdili, takže jsme řekli, vy to smíte, ale konec. Samozřejmě tady potřebujeme evropská pravidla. To říkal i komisař eh, před třemi lety. Tak pak na základě tlaku lobbystů změnil názor, ale eh, jinak to pořád platí. Druhá věc. Samozřejmě u takovéhoto dokumentu neudělat studii dopadu, to je hrůza. Co se, co se bude s náklady dělat? Co se vůbec stane? Co to je? Přece potřebujeme odůvodnění, potřebujeme vědět, co se na nás chystá. Když, se, když řekne Rakousko, my budeme muset platit 5 miliard, tak se musí komise zamyslet nad tím, jak to bude financovat a jak bude pokračovat v práci. Samozřejmě my taky chceme šetřit, ale například pokud jde o ty aerodynamické prvky, proč vůbec nikdo e, eh, neskoumal, jak dlouhé tyto prvky mají, e, mají být, aby se snížily emise CO2. K tomu přece vůbec nedošlo. Ten argument se používá, aby se tam ta délka nějak za, zabudovala, ale studie dopadu, co se stane při případech kombinované dopravy, co se stane při přechodu z, ze silnic na železnici. Upřímně, u těchto aerodynamických prvků ušetříme tak zhruba 1%, ale když Eh, bychom tím, že přejdeme eh, z, ze silnic na železnice, ušetřili 40% emisí, tak ty výhody najednou se ztrácejí, ale nikdo nám o tom nic neříká, takže vlastně nic nevíme. A potom samozřejmě bezpečnostní opatření jsou naprosto zásadní a velmi důležitá pro nás. Tam říká komise, ale to je v pořádku, my si to rozhodneme, nebo radši pro jistotu neuděláme vůbec nic. Ale na to my přece musíme reagovat. Zejména v otázce hmotnosti to musíme přeskoumávat. My jsme v, přímo v terénu e, jasně viděli, kdy e, přijel ka, e, řidič kamionu na hmotnostní řidicí stanici a prosil tam ty policisty, prosím vás, nekontrolujte mě, já jsem 17 hodin za volantem, musím dojet včas, jinak mě šéf vyhodí. Tak to vypadá v reálu. Ty kontroly jsou zatím dobrovolné a to není možné. Takže studie dopadu je nutná, chybí nám, a pokud dojde ke konsenzu, že bychom tu studii dopadu provedli a pak můžeme pracovat dál, tak já budu pro. No, to byli stinoví zpravodajové a teď máme poslance, nejdříve pan Birke, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji. Ehm, který vypíchl ty nejdůležitější, nejkritičtější body zcela otevřeně. Já zmíním tři věci. První věc, eh, jak říkal i pan zpravodaj, komise si myslí, že eh, by se povolil eh, přeshraniční transport těchto vozidel mezi dvěma státy, že to nebude mít další dopad. Já jsem přesvědčen jako pan zpravodaj, že to bude mít naopak velmi masivní dopad a ve skutečnosti by to způsobilo velké problémy. Podívejte se například na státy na sever od Alp a na jih od Alp, kdyby tyto povolili ty velké kamiony, tak ten tlak na ty státy mezi nimi uprostřed bude obrovský. Státy budou pod tlakem, aby to také povolili. A nejde jenom o zemi, odkud jsem já, jde o celou řadu států, které na tom budou úplně stejně. Takže by to jednoznačně způsobovalo konkurenční tlak na některé členské státy, což není cílem cvičení. Protože totiž, a to je druhý bod, a to v té studii také není, eh, by to způsobilo, že se musí přizpůsobovat infrastruktura což by vedlo k obrovským problémům, protože by najednou například v Rakousku naskákaly náklady víc než 5 miliard euro. To by bylo to minimum nejnutnějších úprav, které bychom museli provést, aby k nám tato vozidla vůbec směla. A to není vůbec smysluplné. Eh, samozřejmě Chápu, že podobné prostředky na dopravu ve Finsku nebo ve Švédsku mohou být rozumné, ale e, já si myslím, že bychom to spíše měli ponechat na národní legislativě než na legislativě evropské. A třetí věc je ta otázka intermodality. My investujeme do e, transevropských sítí to znamená na eh, dálkovou dopravu, kterou můžeme přesunout na železnice. Ale tímto ten koncept vlastně úplně podkopáváme. Přitom ten koncept by byl skvělý, odlehčil by eh, silnicím, ale tímto návrhem naopak to povede úplně opačným směrem a tohoto cíle nedosáhneme. Pan Ertu, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegové a kolegyně, Eh, stručně řečeno, zde zaznělo mnoho pozitivních bodů. Eh, ta otázka té aerodynamiky eh, je potřeba, aby to bylo pozitivní a přínosné taky musíme mít větší kompatibilitu, pakliže chceme něco přepravovat například také po železnicích. To samozřejmě. Podobně je to s novým designem tahačů a tak dále a tak dále. Ale eh, a tím se vlastně vracím k vám, pano předsedo, pane předsedo, že nechci jenom opakovat všechno, co pak budeme říkat při představení studie, ale toto je to nejdůležitější, protože ta zpráva v zásadě je dobrá. Ve skutečnosti je to dobrá práce, ale bohužel se jaksi neguje tím, že zde máme to velmi horké téma přeshraničního provozu z politického hlediska. A ta zpráva stojí a padá s tím, jak se postavíme k té zásadní otázce, zda zde dojde k tomu modálnímu posunu, tedy k tomu překladu zboží z e, silnic nebo odkudkoliv na železnici. Nemáme žádnou studii dopadu, vlastně vůbec žádnou od komise. Já si myslím, že dokud ji nebudeme mít, tak tento problém bude trvat. A jsem také pevně přesvědčen o tom, že k tomuto přesunu nakonec dojít musí. E, když se podíváme na náklady, na otázku bezpečnosti, tak je to naprosto jasné. Ale jednu věc ještě zmíním. Mnoho spediterských e, společností, zejména malých, vlastně vůbec neví, co to bude znamenat, když ty největší firmy v tom sektoru e, do těchto gigatraků zainvestují. To bude katastrofální. A nakonec, pane předsedo, tady to je z Německa, z časopisu eh, pro dopravu a logiku, logistiku, eh, kte, což jsou lidé, kteří podporují ty megatraky. A tady v jednom odstavci říkají něco, co je velmi důležité, protože eh, tady totiž, že ta auta, která teď jezdí, za den ujedou asi tak 500 kilometrů. A připomeňme si, že od 300 kilometrů jsme v Bílé knize chtěli přesunout dopravu na železnici, takže je to skutečně kontraproduktivní a podporovatelé gigalinerů nám to takhle vmetávají do obličeje a proto si myslím, že by komise měla konečně něco začít dělat. Děkuji. Paní Meissner, dvě minuty. Ano, já nám to trošku zkrátím, nebudu opakovat, co už tady zaznělo. Uh, Eh, je skutečně důležité podívat se na všechny ty strany stejné mince. Pan Leichtfried říká, že to přišlo moc eh, rychle, ale i a říkal, že eh, teprve eh, později budeme schopni řešit tu přeshraniční otázku, ale my jsme sami říkali, že je přece potřeba, když už máme přeshraniční, eh, přeshraniční provoz, tak potřebujeme bezpečnost a to všechno ostatní a všichni jsme to chtěli. Konec konců máme celou řadu zkušeností, já jsem z Dolního Saska, kde, to, ehm, kde máme velmi pozitivní zkušenosti, dokonce máme i studie, o tom, kdy se železnice a silnice navzájem doplňují. A e, najednou by tam e, ty dlouhé kamiony nesměly. Každopádně my chceme síť v Evropě, kam půjde, kde, kde bude možné jezdit kdekoliv a kdykoliv. Například u nás používáme i síť kanálů, a e, pokud to někdo používat nechce, no tak zkrátka se pak musí uspůsobit tak, aby to používat nemusel. Každopádně je potřeba mít e, různé varianty a z nich pak vybírat. Děkuji. Pan Kok, dvě minuty, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že lidé e, nechtějí od politiků slyšet, co nejde, ale proč to nejde. Oni e, mají právo na návrhy řešení. E, chceme i na silnicích bezpečnější, Eh, a jistější a ekologičtější dopravu. A proto musíme stanovit rámcové podmínky, takže návrhy na nějaké nové koncepty vozidel, tím se máme zabývat. Vybavenost bezpečnostními systémy, snímače hmotnosti, to všechno musíme dělat my. Takže to je jedna věc. A druhá věc, pan zpravodaj říká, že nemáme studii dopadů a nemáme nic o nemáme eh, nic o eh, více modálních formách eh, dopravy. Ono to existuje, ale to, že jste to nezohlednil, to je vaše škoda. Děkuji. Vážení kolegové, další je na řadě paní Sehnalová. Dvě minuty, prosím. Cedo, já se také pokusím to svoje vystoupení zkrátit, protože bych chtěla poděkovat jednak panu kolegovi Leichfriedovi za opravdu jasný postoj tady k této záležitosti a to, co jsem chtěla říct, eh, pokud jde o tlak na sousední členské státy, to za mě v podstatě eh, okomentoval a řekl pan kolega Pirker, to, co jsem chtěla říkat o naší snaze eh, posunout Eh, nákladní dopravu na 300 kilometrů na železnici, to za mě tady eh, řekl pan kolega Ertuk, takže mě zbývá v podstatě eh, podpořit tu myšlenku mnohem systematičtějšího a intenzivnějšího měření hmotnosti nákladních vozidel, protože to je to, co dělá naše komunikace takové, jaké jsou a pokud mluvím za Českou republiku, tak jsou tedy tímto naprosto zdevastované, takže ještě jednou poděkování za tuhletu, tenhle ten přístup k této, k této věci. Děkuji. Mr. Bach, two minutes. Pan dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vlastně nemusíme vstupovat do té diskuse pro nebo proti. Ty argumenty tady jednoznačně zazněly a jsou, myslím, dost eh, jasné. Konec konců dnes tady zazněly aspoň už čtyřikrát. A já se omezím na tři věci. Jednak subsidiarita. V bezpečnosti ano, to prosazuji, ale souhlasím s panem Pirkerem, jak může nějaká země, zejména když má určitou strategickou polohu mezi jinými dvěma státy, odolat tomuto tlaku. Eh, kolega Pirker zmínil Alpy, ale mohli bychom hovořit i o různých transitních jiných zemích. Eh, ty hospodářské dopady tohoto hospodářského tlaku budou obrovské. Za další, myslím si, Eh, tedy těm, k těm 45 stopovým kontejnerům. Eh, právě kvůli ním bychom měli žádat studii dopadu od komise. Je potřeba podporovat intermodální dopravu a zejména tehdy, když se v těch jiných sektorech spoléhá na ti 45 stopové kontejnery. A pokud nebudeme moci tuto schodu rozměru využít, tak to bude jednoznačně špatně. A konec konců i k těm gigalinerům jako takovým bychom byli měli chtít studii dopadu, co to bude znamenat. A třetí a poslední bod, eh, je to takový tak trošku příklad a doufám, že eh, kolegové nespadnou do této pasti, protože v, tom, v té stávající legislativě máme 40 tun a 45 tun při vnitrostátní dopravě, ale pak máme dohodu Benel, států Beneluxu, které od roku 87 povolují 44 tun. Francie k 1. lednu 2013 to také eh, přijala, ale podle bodu odůvodnění 12 stávající legislativy to nebude platné přeshraničně. Takže já si myslím, že jsou tady věci, které nesmíme zaměňovat a nesmíme to hlavně zaměňovat s těmi gigalinery. Mnohokrát děkuji. Předtím, než dám slovo komisi, tak bych také něco rád řekl. Já mám pocit z té studie, kterou jsme měli a také co řekli odborníci, veškeré argumenty pro rozšíření těchto těžkých nákladních vozidel je, aby nákladní přeprava byla levnější. Eh, já bych chtěla, aby byla tato přeprava levnější. Podporuji stanovisko zpravodaje, co se týče přeshraničního, přeshraniční dopravy. A lidé v tomto kontextu zmiňují subsidiaritu, ale subsidiarita by stále ponechávala scénář, o kterém hovořil pan Benin, když hovořil o těchto velkých nákladních vozidlech, které jsou potom překládány v té zemi, kam mají přejet. Takže už by to se nejednalo o ty velké nadměrné nákladní vozy. Takže pokud eh, budou překračovat hranice, tak otázka zní, zda potom tam musí překládat to zboží nebo ne. Nemůžete zaručit, které země to budou chtít nebo ne. O to jde. Můžete mít scénář, že Belgie to bude chtít, eh, Lucembursko to také schválí, nebo jakkoliv jinak, takže pořád tady bude určitý zmatek. A když se podíváte na ty možnosti, tak eh, Buď by se to mělo umožnit všude, anebo někde přes hranice. Takže z tohoto důvodu souhlasím s tím, co říkal Michael. Potřebujeme evropská pravidla, abychom to mohli ošetřit. Strávili jsme tady spoustu času v našem výboru, kde jsme bojovali za subsidiaritu, ale nemůžeme říkat, je to taková trapná situace, tak to necháme eh, na subsidiaritě, takže já je nechci, to je prostě rozhodnutí. A Trošku mě zarazil jeden názor během prezentace té studie, kdy zaznělo, že je to tedy like, není to žádný ekonom a pokud uděláte levnější tuto nákladní dopravu, potom sociální náklady se budou zvyšovat. Na co musíme vzít v úvahu, je ta skutečnost, že Sociální náklady se budou zvyšovat eh, také infrastruktura a tak dále. A nikdo mi ještě neřekl, kdo to uhradí, kromě tedy pochopitelně daňových eh, poplatníků. A na závěr, velice bedlivě sleduji v severní Anglii, jak eh, tam vypadají dálnice a vidím, kolik těchto nákladních vozidel tam jede prázdných. 50% těchto nákladáků je prázdných a lidé mi říkají, co potřebujeme, jsou další, větší nákladní vozidla a mě ta logika uniká. Takže z těchto důvodů a také kvůli nedostatku infrastruktury, především u nás v Anglii, ale i jinde, tak eh, ta myšlenka tohoto návrhu se mi vůbec nelíbí. Nicméně, když se podívám na dokument komise, tak musíme být eh, opatrní, abychom nepřišli o to nejcennější, to dobré. To znamená, je tam celá řada dobrých návrhů, nicméně nikdo nevěděl pořádně, kam to zařadit, tak eh, najednou se tady objevily tyto megatraky a přepojilo se to k ním. Takže ten původní plán byl takový, oznámit to, a my jsme řekli ne, kam to dali, prostě to přilepili k těmto váhám a rozměrům. Chtěl bych eh, tady říci, v tomto návrhu je celá řada pozitivních aspektů, takže nenechte se eh, jak si zastínit tím, co je tam o těch gigalinerech, ale je tam celá řada dobrých věcí. Eh, takže komise, pan Ikunumu, ano, hodně štěstí. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tam, kde vy jste skončil, že opravdu ten návrh obsahuje velmi dobré prvky. A Myslím, že jste také vyjádřil cítění většiny eh, členů, kteří hovořili a předsedy, když hovořili o tom, že ty aerodynamické prvky v tom návrhu a také aspekt prosazování by, eh, jsou vítané. Samozřejmě, že jsou různé názory, jak tyhle různé aspekty v rámci těchto dvou záležitostí řešit ale já vidím, že si uvědomujete, že tady jsou i pozitivní elementy a že nakonec by to mohl být eh, návrh užitečný pro všechny. Tato revize současné směrnice nabízí elementy, jako jsou nižší emise, větší bezpečnost, menší náklady pro přepravce a výrobní příležitosti. Teď se dostávám ke třetímu prvku, o kterém jste poměrně dlouze dnes hovořili. Jedná se o ty další eh, kamiony. Zdá se, že jsme rozdílných názorů. My v tom nevidíme nic nového jako nový prvek v tom návrhu. My jsme to tady uvedli jako naš vyjasnění toho, jak chápeme současný návrh. To eh, samozřejmě přináší celou řadu věcí k další diskusi, ale z našeho, z našeho pohledu právě proto jsme si nedělali eh, eh, studii dopadu, hodnocení dopadu, protože to je prostě na základě toho, co tady bylo v současném dokumentu. Z hlediska komise. My nejsme ani pro, ani proti dlouhých, delších nákladňákům. To necháme na subsidiaritu věru, nechte to na subsidiaritu. A my jsme jenom tady specifikovali situaci překročení jedné hranice, čili jedná se o situaci mezi dvěma eh, sousedícími za, eh, státy. Nejedná se o všeobecné používání těchto nákladních automobilů. Také jsme sledovali diskusi na minulém zasedání výboru ohledně studie, která nevedla k žádnému konkrétnímu závěru a určitě je možné, aby diskuse politického rázu pokračovala. Budeme tedy vedli, velice bedlivě zkoumat zprávu, kterou vypracuje pan zpravodaj a také nás zajímá to dnešní slyšení a jistě to budou také nové prvky, které vám pomohou při vašich dalších jednáních. Ano, děkuji. Pane zpravodaj, chcete ještě stručně na závěr k tomu něco dodat? Děkuji, pane předsedo. Já jsem na začátku byl trošku zdrženlivý, aby nevyprchla dobrá nálada, ale e, musíme si pár věcí vyjasnit. E, mě ta promluva komise trošku rozčílila. Ono bylo všechno jasné, než přišel Kalas než, respektive než přišla dopravní lobby za Kalase. My jsme měli zákon, který pět let bezvadně fungoval a nemusel se pozměňovat. Tady byl schválen velkou většinou. A pak přišel Kalás a najednou je všechno jinak. A on to nejdřív zkoušel dezinterpretací, tomu neprošlo a teď tady dělá takovýto polovičatý návrh bez příprav, bez studií a e, tady e, kolega říká, že máme studie, které to potvrzují. Ano, ale je taky spousta studií, které říkají, že to je špatně. Já bych rád měl objektivní zhodnocení od komise. Nechci, eh, chtěl bych mít třeba někoho, eh, kdo udělá studii ze strany dopravců, studii ze strany železnice, studii ze strany environmentálních organizací. Proto máme komisi, aby něco takového udělali. Ale oni to úplně zprasili, já nechápu proč, tedy respektive chápu proč, ale každopádně to není seriózní. To je ten problém, který tady máme. A říci, my jsme přece jasně řekli, co to má znamenat. To je přece úplně zbabělé. Vždyť ten zákon, který jsme měli, platil pět let. Všem to bylo jasné. Takže to vůbec není relevantní. A konec konců to říkal tady kolega, já to nebudu opakovat. No, ale ještě stručně eh, k tomu, co říkali kolegové a kolegyně. Eh, nebudu říkat nic k těm, co to vidí podobně jako já. Eh, panu Sarvamovi dvě věci. Samozřejmě jde o celkový dopad na evropské hospodářství. A je podle mě logické, že když toto umožníme, tak tam bude hospodářská výhoda oproti těm místům, kde to možné nebude. A subsidiarita, jak pan Krámr říkal, není jednosměrka. Když máme nějaký limit a máme ho odůvodněný a máme výjimky třeba pro Finsko a Švédsko, tak to musí platit nahoru, ale i dolů. Eh, jinak se stane to, že v rámci subsidiarity někdo najednou přijde na 35 tun. Takže buď máme pravidla, která platí pro všechny s opodstatněnými výjimkami, anebo si každý dělá, co chce, je to všem jedno, ale pak ať si to dělá každý sám. Já si myslím, že je důležité, abychom našli nějaké rozumné řešení. E, děkuji za návrhy pana Beňona. Možná, že to, co říkáte vy, je směr, kterým by se to mohlo ubírat, ale to uvidíme. Je to každopádně složité rozhodnutí, co nakonec uděláme. My, mně by bylo příjemnější, kdybychom to udělali znovu, bylo to lépe připravené a tím pádem by to třeba bylo srozumitelnější. Eh, jinak, a to se na mě nezlobte, to není žádný podiv, že eh, zkrátka parlament reaguje tak, jak reaguje. Eh, kolegové, takže 5. 11. Je, bude mít tuto zprávu, musíte předat Pozměňovací návrhy do 20. 11. budeme hlasovat v výboru e, v únoru a potom na plenárním zasedání o tom budeme pravděpodobně hlasovat v dubnu. Takže bude to možná až na posledním plenárním zasedání, ale doufám, že to ještě tak to zvládneme. Takže 11. zpráva, e, potom máte termín na pozměňovací návrhy do 20. Teď je další bod na pořadu jednání je mini slyšení, které se týká tohoto konkrétního tématu a rád bych se zeptal, vidím, že tady je Berkat, pan Nielsen, pan Hodač, pan Toc, rád bych poprosil tyto pány, aby se přišli posadit sem na pódium. Okay, guys, well, we have... Dobře. Je to první panel, který se bude zabývat aerodynamikou, takže to by měl být ten přátelštější panel, za to mohu tak říct. Byl bych rád, kdybyste to každý zvládl v pěti minutách. Ne, komise již hovořila. Komise, musíte ještě jednou hovořit, chcete ještě jednou zopakovat to, co už jste řekli? Dobře, výborně. Takže komise, já se na to podívám. Maximálně pět minut a pokud to bude přes pět minut, tak vás utnu. A začneme s panem Nilsnem. Pane ekonomu, máte ještě pět minut, prosím. Put the clock on. Začnu to kontrolovat. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat, že jste nás pozval na zahájení tohoto slyšení. Mojí úlohou je prezentovat ty hlavní prvky daného návrhu a o to se pokusíme v tomto úvodu. Máte to také v programu slyšení, takže co je hlavním cílem našeho návrhu? co bylo naší motivací, proč jsme navrhli tuto změnu ke stávající směrnici, která vyšla v platnost od roku 96. Takže první myšlenka je zlepšit eh, účinnost, snížit emise v případě těchto těžkých nákladních eh, kamionů, aby zlepšili také svoji výkonnost. Potom posílit intermodální dopravu a za třetí eh, zajistit lepší vymáhání, abychom snížili počet přepravy, která má přílišnou nosnost. Co se týče aerodynamiky, kabiny řidiče, to chceme také zlepšit, potom bezpečnost silniční dopravy, lepší eh, viditelnost a bude také možné implementovat nejrůznější bezpečnostní eh, prvky, jako je například eh, struktura k absorci nárazu A chceme takto eh, zabránit nehodám a ochránit eh, zranitelné účastníky silničního eh, provozu. Takže chceme zajistit lepší, bezpečnější, zelenější kamiony a chceme vyjít potřebám budoucího trhu. Podporujeme takto ekonomický růst a reagujeme na stávající potřeby společnosti. Dáme takový příklad, kde budeme šetřit palivo. Pokud budeme používat aerodynamická opatření, jak na přední, tak zadní části kamionu. Můžeme očekávat, že budeme mít desetiprocentní snížení využití paliva eh, za rychlosti 80 km za hodinu. Také zaznělo eh, již v předešlé debatě, že nenavrhujeme eh, zvýšení té užitkové nosnosti těchto kamionů. Co se týče požadavku na intermodální dopravu, to také zaznělo. Velice pečlivě zvážíme tyto potřeby, až eh, budeme přijímat eh, aktiv přenesené pravomoci a zabývat se technickými specifikacemi. Máme mít pracovní skupinu, která nyní pracuje na těchto technických specifikacích a všechny zúčastněné subjekty se účastní dané diskuse. Nyní, co se týče prvku právního vynucování, to jsem také zdůraznil, zaměřujeme se především na eh, limity hmotnosti takže chceme mít méně přestupků v této oblasti a z tohoto důvodu chceme mít cílené kontroly zaměřené na nosnost kamionů. Chtěli bychom mít minimální eh, úroveň automatických kontrol. Chceme se zaměřit, jak jsem říkal, na hmotnost, ale chceme také zlepšit harmonizaci, která se týká úrovně těchto přestupků a spojené eh, právní odpovědnosti v případě jednotlivých eh, přepravců a speditérů. Dále máme jedna tunu eh, navíc v případě hybridních kamionů a v případě těch delších kamionů, o těchto otázkách už jsem hovořil, ale pochopitelně veškeré aspekty budou k dispozici jednak během diskuse a také příspěvků, které zasní z daného panelu. Děkuji za eh, un, svaz mezinárodní dopravy, pan Michael Nielsen. Velice děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na toto slyšení o hmotnosti a v rozměrech těžkých vozidel. Samozřejmě, že nás se to bude v první řadě týkat. My jsme přesvědčeni, že revize je opravdu zapotřebí, protože poslední se konala v roce 99 a v roce 2003 pro autobusy a autokary a jde nám o to, jak dosáhnout cílí evropské dopravní politiky, což je 60% z ní snížení emisí CO2 do roku 2050. Silniční doprava je jediný sektor, který který prostřednictvím euronorem eh, neustále snižuje eh, znečišťování. Už jsme dosáhli asi 98%. No, také snižujeme emise CO2 o 36% a jsme přesvědčeni, že zvládneme i více, když se budou ta ekologická opatření dělat přímo u zdroje. Rovněž jsme přesvědčeni, že eh, je, by se to mělo týkat všech typů dopravy a komodalita, tedy používání různých druhů dopravy, by se mělo používat stále více. Ale dá se to dělat jenom prostřednictvím efektivní spolupráce. O čemže je celá tahle revize, jak my to vidíme a co podporujeme. Hlavně má dát nástroje pro eh, ekologická opatření u zdroje, ale při bezpečnost silničního provozu a také to má zlepšit situaci eh, řidičů, zlepšit aerodynamiku, snížit eh, spotřebu paliva a emisí CO2 5%. Tady to říkají mnoho studií a nikdo netvrdí, ne, netvrdí že by to nesnížilo. Samozřejmě, že to bude efektivnější u meziměstské dopravy dál vlastně na dlouhé a střední záležitosti. ty dva metry, další delší délky to můžeme vzít a výjimky hmotnosti pro všechny alter, eh, eh, auta, která mají alternativní eh, Eh, paliva, ale také tam, kde se bude měnit konstrukce kabiny, aby se zlepšovala eh, do bezpečnost silničního provozu a také pro řidiče. A samozřejmě důležité je také, aby se tady únosnost nestrácela. Chceme za méně přepravovat více, což je eh, přístup, který má širokou podporu. Slyšeli jsme zase o té jedné tuny pro autobusy a autokary. My bychom chtěli ještě 0,5 navíc, protože to odpovídá situaci. Ale co tady Eh, to nemá dělat ta revize, nemá blokovat inovace a chránit jenom železnice. A my jsme viděli, že někteří by chtěli opravdu chránit hlavně železnice tím, že se budou omezovat možnosti aerodynamických zlepšení a že se bude také blokovat použití EMS zase, aby se chránily železnice. Musíme si říci na, ehm, na rovinu, že dálnice představí 0,17 vnitrostátní, vnitrozemské dopravy v Evropské unie, kombinovaná doprava 1,78%, proto vlastně eh, tento výbor se snaží říkat vlastně, že tento by se neměl eh, tento druh dopravy inovovat u zdroje, to by nás udivilo. A je tady malá konkurence mezi eh, těmito různými druhy dopravy, mezi silnicí a železnicí. Samozřejmě, že dnes už máme velké přepravní železniční společnosti, které jsou velice důležité a viděli jsme také tuto politiku v posledním desetiletí, kdy docházelo k změně mm, druhu dopravy a viděli jsme, že tady mm, byly sety, když tady byla podpora. Aerodynamika plus EMS, my to vidíme jako spojené, bohužel, pane předsedo, je tomu tak a víme, že použití EMS, a to není ze studií, to je z praktického používání v těchto zemích, to je opravdu z provozu. Čili e, snížení o 32% jíst, snížení spotřeby paliva o 15% a snížení CO2 co emisí o 15 Aerodynamické EMS to je opravdu řešení optimalizující efektivitu a únosnost u zdroje. A ehm, CER a Fraunhofer udělali studii a ukázali, že to umožní Německu ušetřit 6,3 miliardy ehm, e, e, vozokilometrů. Také jsme přesvědčeni, že aerodynamické prvky zlepší efektivitu multimodálního dopravy, to by se mělo podpořit a můžeme vám zaručit, že když budete blokovat redukovat použití EMS, bude to znamenat, že vozidel bude více na silnicích, že bude třeba zboží přece jenom přepravovat. A tudíž si myslíme, že členské státy by měly mít svobodu rozhodovat ohledně, eh, ohledně národních a eh, přeshraničních zkoušek s použitím EMS. Není možné, aby anovace se blokovaly eh, v jednom druhu dopravy, aby se pod, ochránil jiný druh dopravy, čili závěry. Vy máte samozřejmě za úkol povzbuzovat všechny druhy druhy dopravy, aby eh, byly zelenější. A máme delší vlaky, máme větší lodě. Máme další a dopravní prostředky, vagony na železnicích, a takže my bychom měli mít také tuto možnost. Měla by tady být podpora pro lepší aerodynamiku, bezpečnější nákladní vozidla, měli bychom používat více alternativních e, paliv a měli bychom také podpořit nárůst e, tého, e, těch autokarů, jejich hmotnosti, čili nemělo by se zkrátka jenom podporovat jeden druh dopravy, aby se chra- a blokovat jiný. Další bude pan Aydum Hodač, eh, který představuje Ivan, Ho, který představuje ACA, má také pět minut. Velice děkuji, pane předsedo a je mi velkým potěšením, že jsem tady a velice vám také děkuji, že máme možnost předložit i naše eh, názory k této navrhované změně směrnice. Abych to rychle řekla, automobilový průmysl v Evropě, který ACA představuje, má 15 velkých mezinárodních podniků, 12 milionů eh, pracovních příležitostí, 26 miliard na výzkum a vývoj se vydává 90 a eh, ty těžká vozidla, eh, také je tyto eh, firmy jsou tady e, zastoupeny, je to DAF, Iveco, Volvo, Daimler, Volkswagen, Scania. To jsou naši členové, tedy tyto globální společnosti, které vyrábějí e, těžké automobily. Když se podíváme na průmysl, na odvětví těžkých e, kamionů v Evropě, je to globální odvětví. My máme centrálu v Evropě, ale fungujeme i ve Spojených státech, v Japonsku, Koreji, v Brazílii, v Latinské Americe a tak dále. Neboli jedna jedná se o globální odvětví a my vedeme technologie Už tady se hovořilo o emisích, o snižování emisí CO2. A myslím si, že E, nebyly takovéto snižování, které by se jinde ve světě ukázaly. A jistě většina z vás bude se mnou souhlasit, když řeknu, že děláme, vyrábíme nejbezpečnější kamiony na světě. A už jsem ukazoval, e, že máme velkou výrobu a mnoho pracovních míst. A o co teď jde? Myslíme si, že je to velice důležitá revize, protože, jak už bylo řečeno, ta současná legislativa byla e, vypracována už v 80. letech, ale ta revize musí podpořit rozvoj kamionů budoucnosti. Nemusí to být jen, nesmí to být jenom pro dnešek, musí se to dívat do budoucna a musí se to udělat správně, tak, aby e, to bylo stabilní a pružné e, regulování a nemyslíme si, že to, co máme před před sebou teď jako návrh, je přesně to, co bychom chtěli. Ví eh, odchylky, derogace a národní certifikace, to není správný přístup, musíme mít komunitární přístup. Eh, jednotné požadavky Evropské unie k aerodynamice a nejsou přijatelné, protože nic takového na světě neexistuje a nemyslíme si, že takovéto unikátní požadavky by měly být v Evropské unii. Měli bychom se také respektovat UNECE VP29 to je správné fórum pro předkládání globálních požadavků a tam jsme velice aktivní. Aerodynamická zlepšení. Tady vidíme některé mm, nesprávné představy. E, například kabina. Momentálně je e, možná e, zlepšení spatování paliva o 1 až 3 a nejlepší traky na trhu by mohly získat procento. A vzadu, v zadní části 5 až 6 a ta úpravy jsou okamžitá a okamžité a um, bezprostředně přináší výhovu. Také se musíme podívat na kamion jako takový. My, na, naši členové v AC vyrábí takové kabiny a nikoli v přívěsy. To je rozdíl mezi kabinou a mezi karoserií a mezi přívěsem, ale musíme to všechno vidět jako jednotku, jestliže chceme zlepšovat aerodynamiku. Nesprávné předpokladu. Aerodynamičtější kabina není vždycky aerodynamičtější vozidlo. Jasné, že když zlepšíte kamitu, tak nemusíte tím zlepšit celou výkonnost vozu jako takového. Musíme zvažovat celý ten na automobil karoserie také a přívěsy a není žádná přesná definice aerodynamické konstrukce. Záleží to na používání a to používání se bude v čase neustále vyvíjet a mm, bude to jiné ve městě a jiné na silnici mimo. Pak máme takzvané standardy PBS, například eh, to jsou ty otáčky, tak jak se to ten, ten, ten, ten trak otočí. To musí být podle směrnice. A zatím jsou tady nařízení, která de facto omezují délku eh, kabiny. Tady vidíme eh, konstrukce a mm, jak se montují zrcátka a tak dále a mohlo by docházet ke konfliktům s požadavky. Musíme samozřejmě myslet na nové bezpečnostní aspekty, nová čidla, nové kamery, to všechno by se mělo mělo používat eh, tak, aby to sloužilo rychleji a flexibilněji. Zbývá mě 14 vteřin. Uh, změny kabin samozřejmě závisí, které by závisely na odchylkách a národních certifikacích, nejsou přijatelné. Nesmí to být rozkouskovaný přístup. A nechceme zavádět jednotné požadavky Evropské unie k aerodynamice. A chceme odstranit současná omezení, eh, které se týkají délky kabiny, aniž by se zvyšovala, zvyšovala eh, užit, užitková nosnost a jde jde nám o efektivní užití paliva. Například ten požadavek toho otáčecího kruhu Evropské unie, o tom jsem už hovořil. Měli bychom odstranit omezení délky, což se použije, aby se zlepšila aerodynamika vozidla, až se zvýší eh, eh, efektivita spalování. A myslíme si, že to navrhované období do roku 2020 nestačí. Děkuji, pane Hodači. Další to bude pan William Toc, Eh, doprava a životní prostředí. Pět minut. Thank you very much and... Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za pozvání. Zaměřím se na jeden konkrétní aspekt návrhu komise, který se týká přední části kamionu, tedy kabin. A když hovoříme o kabinách, tak eh, tady je obrázek, který vás hned napadne. Je to tvar cihly. A nejsem asi jediný v této místnosti, kdo si říkal, proč všechny ty kabiny vypadají jako cihly. A nejsem asi jediný, kdo si říká, zda je to optimální tvar pro kabinu. Slyšíme, že evropské kamiony jsou ty nejbezpečnější na světě. Možná je to pravda, ale i tak nejsou dost bezpečné. Kabiny, tak jak nyní vypadají, jsou neefektivní a nebezpečné. Jsou nebezpečné, protože eh, jednak díky tvaru a také nejsou aerodynamické. Také jsou tam takzvané slepá místa, která způsobují nehody a kamiony z tohoto důvodu eh, si nevedou příliš dobře, ta výkonnost není příliš eh, vysoká. Tím můžeme vysvětlit, proč ta bezpečnost kamionu není tak dobrá, jak bychom si představovali. Máme více než 4 tisíce lidí, kteří zemřeli právě při nehodách s kamiony v roce 2011. Také 15 bylo fatálních, tedy smrtelných nehod. Opět tam byly nákladní kamiony, ale nejde jenom o statistiku, ale každý den v novinách si můžete podobné příběhy přečíst. Takže měli bychom udělat něco pro to, aby kamiony byly bezpečnější a je to možné. Takže ten stávající design není úplně ten nejlepší, ani výrobci tomu nedávají přednost. A tuto legislativu nemůžeme měnit, musíme postupovat inteligentně a myslíme si, že nejlepší způsob je, aby výrobci měli možnost měnit design a zajistit, aby kabiny byly jednak aerodynamičtější, ale i bezpečnější. Pokud to uděláme správně, tak eh, to přinese tři klíčové přínosy. Jednak můžeme snížit, eliminovat eh, ty nejdůležitější eh, slepá místa a tím se vyhneme nehodám. Za druhé, můžeme zajistit, aby kamiony fungovaly mnohem lépe právě i v případě nehody. Dal jsem vám jenom jeden příklad. Pokud jako Eh, chodec eh, budete mít nehodu, tak 70% eh, je pravděpodobnost, že zemřete. A pokud změníte design, tak snížíte riziko takovýchto nehod, takže dá se to snížit až na nulu. Třetí a konečný přínos je, že pokud budete mít lepší aerodynamiku, lepší dynamiku, tak budete mít i e, sníženou spotřebu. E, podle našich studií je to e, může být až na 25 Možná se vám to nemusí zdát mnoho, ale během let, když to propočtete, je to velká částka, takže celá řada lidí bude souhlasit s tím, že kamiony jsou problematické, musí být lepší, bezpečnější a asi také se shodneme na tom, že to je inteligentní postup. Otázka zní, jak to maximálně využít. A bohužel návrh komise není úplná odpověď. Je to pouze polovičaté. Zásadní problém s tímto návrhem je, že aerodynamika je klíčová a bezpečnost přichází až na druhém místě. Můžete mít více místa, pokud bude kamion aerodynamičtější a potom můžete mít navíc i určitou bezpečnost. Ale aerodynamika nesehrává zase tak velkou úlohu, dejme tomu, eh, v přepravě ve městě. To znamená, eh, nemusí naplňovat bezpečnostní předpisy a hlavně ve městech ty kamiony nebudou bezpečnější. To znamená, že ta změny, ta zlepšení nebudou tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Takže co je důležité, a to je inteligentní řešení, abychom požadavky na bezpečnost eh, uvalili na všechny eh, kamiony, abychom také zavedli přechodové období. Takže závěry. První řadě, i když eh, evropské nákladní kamiony možná jsou ty nejbezpečnější na světě, tak pořád ještě nejsou dostatečně bezpečné, můžeme si vést lépe. Inteligentní design by zachránil životy, snížil by spotřebu paliva a snížil by také emise CO2. A pokud chceme mít zlepšení bezpečnosti a tam, kde je to zapotřebí, tak musíme zajistit, aby bezpečnostní opatření bylo platěna na všechny kamiony. Takže toto je velká příležitost pro Evropu, aby kamiony byly bezpečnější, čistší a doufám, že Evropský parlament převezme vedoucí úlohu, aby k tomu, tomu tak skutečně bylo, abychom měli bezpečné silnice. Děkuji a další je Mezinárodní asociace kombinované dopravy, silniční a železniční dopravy, pan Berker. Ja, als Ausgangspunkt für die ganze Diskussion. Eh, jako východisko pro celou tuto diskusi eh, si musíme ujasnit základní data. Eh, já je neustále opakuji. Když jede nákladní vůz s aerodynamickými prvky, tak ušetří 1 až 3 emisí CO2. Já říkám 1 až 3 ne, 8, ne 5 až 8, jak se často říká. Proč? Protože eh, většina studií zvažuje těch 90 km hodin, ale s ničím to nesrovnává. Vlastně nikdo to nesrovnával s tím, jak se eh, kamiony už eh, jak si angažují v té aerodynamické oblasti, takže se očekává příliš mnoho od toho. V kombinované dopravě spotřebujeme o 35% méně energie a e, samozřejmě e, část e, tohoto bude z obnovitelných zdrojů, takže v zemích jako je Rakousko to bude až 75% až minus 90%. Když se ještě podíváme na ten překlad na železnice, tak vidíme, že to je skutečně nejefektivnější, takže budeme muset zajistit, aby ty aerodynamické prvky byly kompatibilní i s tím kombinovaným provozem. Na železnici už jsme tak jako tak na hranici, protože máme tunely a určité světlé výšky a tak dále, které se týkají šířky a výšky těchto vozidel. Tady máte pár obrázků, tady máte eh, nákladní vůz na železnici. Vidíte tam, kolik je na straně místa, respektive jak málo ho je a e, upřímně e, stojí hodně peněz ty železniční vozy snižovat a by se tam ty nákladní vozy vešly a i když se nejezdí tunelem, tak je v podstatě velmi málo místa na stranách i nahoře, takže je důležité, abychom do šířky a do výšky už nic neměnili, jinak e, už se nám kamiony do toho kombinovaného provozu nevejdou. Ehm, chci ještě upozornit, že máme i kodifikaci a že se počítá i s každým centimetrem eh, co do výšky a šířky. Máme takovéto, takovéto štítky a P386 znamená například, že eh, že eh, ty kamiony se, se vejdou na, na cesty, kde je maximální omezení ne 4 metry, ale 3,65 metru. Eh, když hovoříme už o těch tolerancích, tak eh, já chápu, že chceme toleranci na hmotnost, protože řidič nákladáku nemůže vždy eh, kontrolovat, co mu naloží do, do přívěsu, ale pokud jde o šířku a výšku, tam musíme mít nulovou toleranci, protože rozdíl 5 až 10 cm může být zásadní. Teď ještě pár obrázků tom smyslu, že už teď máme možnosti aerodynamických prvků. Ehm, ve skutečnosti je vlastně nepotřebné, nebo respektive ty studie by měly ukázat, abych řekl naopak, ehm, by měly ukázat, na co vlastně potřebujeme tu extra délku, zda to skutečně bude znamenat výrazné zlepšení situace. Kromě toho je to tak, ehm, že Eh, u nákladních vozidel, která nejezdí dlouhé cesty vysokou rychlostí, ale to je otázka té eh, kombinované dopravy, že se zkrátka ta kombinace musí zohlednit. Například eh, Švýcarsko a ta věc s tím, že na 300 kilometrů se musí na železnici, tam už je více než 60% dopravy na železnici, takže to je ukázka toho, že to možné je. Na závěr bych rád řekl, že aerodynamické doplňky, zejména eh, když půjdou ještě nad rámec toho, co je dnes možné, mají velmi omezené eh, dopady na emise CO2 a když už, tak jenom při vysokých rychlostech a na dlouhých vzdálenostech. Takže říkám, že to je přesně ta oblast, kde můžeme tou intermodalitou dosáhnout daleko více, protože Eh, když eh, přeložíme jenom jeden jediný kamion na železnici, tak tím vlastně vykompenzujeme 25 kamionů s aerodynamickými prvky. Je to úplně ta stejná úspora. Takže jinými slovy to znamená, eh, že je důležité, abychom nastavili rámcové podmínky v Evropě tak, abychom zejména neohrozili překlad dopravy na železnice, protože ta je nejvýhodnější. A ty aerodynamické doplňky Eh, každopádně nesmí překračovat ty rozměrové, rozměrové eh, limitní hodnoty a nesmí ohrozit tu kombinovatelnost různých druhů dopravy. Děkuji vám. Děkujeme vám mnohokrát. Takže teď otázky a odpovědi ehm, od poslanců, respektive otázky od poslanců a odpovědi od vás. Je tady pan Lightfried, Sarvama, pan Benjen. Kdo ještě další se hlásí? Paní Meissner, paní Lichtenberger, pan Kramer. Bude to dvě minuty na jednoho, prosím, a potom požádáme každého z panelistů dvě minuty o odpovědi. A, takže nejprve pan Lightfried dvě minuty. Děkuji. Děkuji, já mám eh, otázku na pana Hodače. Já nevím, jestli jsem vám dobře rozuměl, ale říkal jste, že to, to stávající nařízení nebo ty předpisy z hlediska výrobců eh, eh, pokud je o aerodynamickou koncepci a inovace, je dostačující a že vlastně není nutné to, co teď komise navrhuje, ale možná, že jsem vám dobře nerozuměl. A pak mám ještě otázku na pana Brukerta. Äh, Pane Burkharte, pan Nielsen hovořil o těch nákladních vozidlech, eh, o kterých si údajně nemusíme dělat žádné starosti. Souhlasil byste s tím, co říká v tomto smyslu, nebo co byste řekl jinak? Děkuji. Děkuji. Pan s váma, prosím, má dvě minuty. A jenom děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že, jak se zdá, eh, je mnoho těch, kteří touží po posouzení dopadů. Samozřejmě dneska ho nedostaneme, ale z mého hlediska jde hlavně o tyto otázky kolik je známo, a řík, kladu důraz na slovo známo, mezi rozdílem, který by to dělalo, mezi různými druhy dopravy. Myslím tím, že pokud nebudeme mít to, co navrhuje komise, pak eh, do jaké míry víme, že by bylo více dopravy po železnici, než by tomu bylo s návrhem komise, pokud mi rozumíte protože politicky a z hlediska podstaty věci jsou to nejdůležitější otázky. Co můžeme tvrdit, že bychom opravdu docílili z hlediska snížení emisí CO2 a dalších záležitostí? Vzhledem k tomu, že kdybychom vyhodili, jak si, kdybychom spláchli eh, ten návrh komise a řekli bychom, ne, tohle je jenom pro eh, silnice a to my nechceme, chceme více železnice. Samozřejmě, že chceme více železniční dopravy, ale co chceme a co já chci, je rozumné politické rozhodnutí, které by umožnilo, aby evropské hospodářství nám všem a našim dětem poskytlo budoucnost, kterou by byla E, přijatelná z hlediska nákladů. A pokud já vidím, je třeba přepravovat velice mnoho zboží a proto se ptám. Pokud tedy, jak jsem říkal, e, budeme mít jenom námitky proti návrhu komise, tak co tím získáme z hlediska toho, že by se více zboží přepravovalo po železnici? Pan Bonien, dvě minuty, prosím, ano. Nejprve e, panu Berghartovi. Já jsem úplně nepochopil, jestli říká, že nemá cenu se zabývat aerodynamikou protože je to malá věc v porovnání s tím, čeho můžeme dosáhnout změnou eh, převedením na jiný druh dopravy. A také nevím, jestli jste se zabýval i jinými druhy intermodality. Ve Spojeném království hlavně převádíme eh, pře, eh, náklady z kamionu na železnici, než abychom nakládali celý kamion. Tak díval jste se na tu intermodální otázku otázku z tohoto hlediska. Pak mě také zajímalo, co se tady navrhovalo, zejména v souvislosti s městskou dopravou. Možná, že trošku změním názory. A ptám se, jestli jste pracovali na tom, kolik by to stálo, aby eh, se zavedla tato bezpečnostní opatření nebo prvky navíc, aby se instalovaly i na menší nákladní auta. A také by mě zajímalo toto jak to vypadá eh, s kombinací eh, bezpečnostních a aerodynamických prvků. Zda jsou kompatibilní, zda se navzájem doplňují, anebo zda eh, tady by byly rozpory, kdybychom zároveň usilovali o obojí. A pak mě také na, za, pak nějaké zajímá, nevím, jestli to říkal pan Nielsen nebo pan Hodač, týká se to těch ty konstrukce zadní části vozidla, že tam by se dalo uspořit více než měno, změnou konstrukce kabiny, změnou aerodynamiky. Díval jste se také na praktické možnosti aerodynamických prvků v zadní části vozidla z hlediska jeho funkčnosti. Například eh, jsou třeba eh, některé, eh, ně, ně, ně, když se vodí, vozí loď, tam by to bylo potom málo proveditelné, prosím. Um, je, paní Lichtenberg, děkuji. Eh, děkuji. Já mám otázku na ty experty, kteří argumentují těmi velkými úsporami eh, přepočítané na peníze vzhledem eh, k zabudování aerodynamických prvků. Když by to tak bylo, proč bychom to z důvodu úspornosti při vybavování nákladních automobilů, proč to neděláme? Potřebujeme skutečně to povolení těch jednoho nebo dvou centimetrů navíc, aby to automobilový průmysl začal dělat, to je přece absurdní. Pokud to je skutečně 1500 euro úspor, tak přece eh, jaksi v normální eh, při normální výměně a cirkulaci vozového parku by se to přece dávno už muselo vyplatit. Ten čtvrtý metr, tento taky přece nemůže, nemůže být. Eh, průměrný náklad eh, v nákladních automobilech dnes není tak velký, eh, rozhodně není 100%, často 70 80, ale občas i 40%, na to, máme, na to máme různá pravidla, takže ten čtvrtý metr navíc, ten nám to nevyřeší. Takže o co jde? Jde o princip nebo o co jde? A druhá otázka, Eh, ta se týká infrastrukturních prostředků, které budou zapotřebí, pakliže bychom například měnili výšku nebo šířku, respektive zvětšovali bychom výšku nebo šířku pro tu kombinovanou dopravu. Samozřejmě by to nebylo ideální, ale pro určité cesty, například přes Alpy v tunelech a tak dále, nebo tunely pod mořem, by přece bylo rozumnější moci přesunout kamiony, zejména za špatného počasí, na železnici. Takže jak to vypadá s těmi náklady na železniční vagony, na, jí, na jejich přestavbu, na přestavbu infrastruktury. Jsou k tomu nějaké výpočty, protože to by přece bylo dosti nákladné. A v podstatě by z toho měli zisk eh, jenom ti největší provozovatelé a eh, zaplatili by to všichni ostatní. Děkuji. Pan Koch, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, hovoří se tady o výrazných infrastrukturních nákladech, pakliže se megatraky pustí na silnice. Ovšem e, zároveň ten nákladní automobil nesmí být vyšší, ani širší, ani, ani e, těžší, pouze bude, de, pouze bude delší. Potřebujeme tedy měnit infrastrukturu? Ptám se. Děkuji, pane Kochu, jako další. Paní Meissner, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jde o to, že samozřejmě říkáme, že chceme intermodalitu. E, můžeme se hádat o to, co pod tímto pojmem přesně rozumíme. Máme železnici, máme silnice, máme vodní cesty, ale uvidíme, asi by tom měli ze silnic všechno přesunout na železnici, to je asi to hlavní. Každopádně chceme ale i inovace, eh, a to inovace, které povedou ke snížení emisí a ochraně životního prostředí. Proto souhlasím s panem Nielsenem, že nesmíme inovacím zabraňovat a zejména třeba jenom v jednom sektoru dopravy, zejména když by to například způsobilo nekompatibilitu. E, pakliže by se muselo e, překládat zboží, tak se rázem e, veškeré, veškeré výhody ztrácí Podobně jako nemůžeme začít najednou rozšiřovat všechny železniční koridory, nemůžeme začít rozšiřovat vodní kanály. Eh, takže potřebujeme jít nějakým směrem, které sníží emise skleníkových plynů, zejména v silničním provozu, a musíme tato inovativní opatření povolit nutně i tehdy, když třeba i způsobí nekompatibilitu s jinými modálními e, druhy dopravy, protože chceme zelenější dopravu, a to i zelenější silniční dopravu. Pan Krámer, dvě minuty. Ano, děkuji. Eh, ono se hovoří, říká, že budou eh, nákladní automobily delší, aerodynamičtější a úspornější. Ale pak jsme slyšeli pana Burkharta, který říká, že už to všechno vlastně teďko máme. Takže má otázka na automobilový průmysl. Proč se nesoustředíte na ta opatření, která by prosazovala to, co už máme za dané délky nákladních vozidel, abyste se soustředili na jiné možné možnosti úspor? A Podobně i vlastně pro všechny ústaní, u, u, ostatní. Proč se nesoustředíte právě na tyto aspekty ve svých studiích? E, soustředíte se samozřejmě jenom na ty delší nákladní automobily, ty jsou nebezpečnější, potřebují novou infrastrukturu, mají Eh, mají problémy. Pokud jde o Mezinárodní unii eh, silniční dopravy, já si vzpomínám, že před pár lety Karl Schmidt, kterého jistě znáte, v německém eh, Bundestagu provedl analýzu, která byla jasně proti monster truckům a měl mimo jiné tento argument. V Německu chybí 20 tisíc pracovních míst a pokud přijdou velké nákladní vozy, tak se ta situace nezaměstnanosti nezlepší, ale zhorší. To bylo před třemi čtyřmi lety. Takže má otázka, jak se vypořádáte s tímto? My už máme teďko moc e, krátké přestávky mezi, e, mezi úseky řízením, jak to budete upravovat u těchto vozidel. A nakonec emise. Od roku 1990, když se podíváte, co se děje, tak emise stoupají o 29%. V průmyslu klesly o více než 40%. A pokud v silniční dopravě znamená navýšení Ehm, e, těchto emisí 71% navýšení celého evropského průměru a chceme-li zároveň hovořit o ochraně klimatu pro naše děti a pro perspektiva a tak dále, tak je přece jasné, že musíte všechno přesunout na železnici. Takže já nechápu to, co tady teď dnes posloucháme, protože Těmito změnami dosáhnete e, zvýšení emisí, ne snížení. Já bych na tuto analýzu rád znal vaši odpověď. Pan Rike, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem to správně řík, pochopil, co řekl pan Bokart, začnu u něj, zúraznil, že to je prvek, který půjde na úkor intermodality. Takže také zmínil ztrátu subsidiarity, což by nevedlo k náležité harmonizaci a komise v podstatě eh, také by měla mít eh, určitý prvek, který by se měl doplnit. Mám dotaz pro pana Toce. Jedna věc, která nás eh, znepokojuje, že nechceme využít jiné druhy dopravy. A to pochopitelně důležité i pro naše eh, voliče, které zastupujeme. Mně přijde, eh, že ty objemy, které jsou navrženy na využívání silnice, poukazují na to, že občané jsou proti, takže musíme vzít v potaz ty určité obavy, jednak ekonomické, ekologické taky, ale také musíme vzít v potaz určitou nevoli ze strany našich voličů. A položil bych dotaz panu Tocovi. Když se podíváte právě na ty eh, kamiony eh, a nehody, které se stávají, tyto Nehody mají pochopitelně dopad na silniční dopravu a také bych se chtěla zeptat na tento typ doprav. Když jsem se díval na literaturu, tak bych chtěl také říci, že máme miliony automobilistů, kteří se účastní této infrastruktury, také ji platí jako eh, daňový poplatnice a chtějí zlepšit eh, dopravu, také výkonnost. A pokopitelně jsou citliví na eh, každodenní využívání na městské dopravy a také silniční dopravy. Dobře, tak eh, teď budeme postupovat v pořadí, v jakém byly prezentace. Poprosím pana Nilsona, aby se pokusil za dvě minuty odpověděl, ale jak jsem říkal předtím, při předchozích slyšení, pokud potřebujete eh, šířeji odpovědět, jistě členové rádi od vás obdrží dokumentaci. Eh, zkusím to a samozřejmě vždycky vítám, když mě budete kontaktovat. Já jsem přesvědčen, že všechny druhy dopravy jsou nutné. Někdo tady říkal, že ve Švýcarsku, to je byl hlavní příklad, 60% železnic a znamená, že pořád 40% připadá na eh, eh, silnice, které je třeba také ještě z ekologičtět. A pan Benjen, já si myslím, že vy jste tady hovořil o tom, jak by měla fungovat kombinovaná doprava. Zda se má dopravovat i prázdná, prázdná vozidla nebo přívěsy. My si myslíme, že vždycky by se mělo přes, a že by to neměly být vozidla, která se přepravují, ale ty kontejnery, překládky z lodí, na železnici, na auta. Paní Lichtenbergerová se ptala, proč něco neuděláme eh, se stávajícím. My jsme snížili o 36% a my děláme školení a všechno ostatní, aby se to dále snižovalo. A samozřejmě, že by bylo možné pak dělat ještě víc, eh, když budou jiné dimenze. A jestliže chcete změnit aerodynamiku, jak tahače, eh, tak i eh, přívěsu, pak přijdete o ten faktor nákladu a přijdete o tu výhodu. Takže ten faktor, koeficient únosnosti, ten by potom se tady ztratil a to to by nebylo dobře. Na to je třeba taky myslet. Pak jsme tady slyšeli, jak pan Kramer e, zmiňoval e, mého Něme, člena z Německa. Proč změnil e, názor? Protože je správné přepracovat, vý, přepravovat více za méně. Říkáme tomu Evropský modální systém EMS, protože je možné eh, pak i karosery, i kontejner přepravovat. Můžeme potom dopravit 23 eh, kontejnerů a je to více než teď. A zvládne se to i s parkováním. Parkovat to je možné a dokazují to země, kde se to tak dělá. A dává to také přínosy, výhody. To byla mimochodem další otázka. A další je na řadě, prosím, pan Hodač. Dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, chtěl bych také poděkovat za dotazy. Michael na celou řadu odpověděl. Já jenom navážu, co říkal OMS. Nechápeme ze všech těch důvodů, které byly zmíněny, proč v případě těchto kombinací nelze překročit jedny nebo dvoje hranice. Pokud tyto tři země umožní tuto kombinaci, tak není vůbec žádný důvod, proč by to nemohlo překročit tyto tři hranice. Můžete mi říci, proč musíte učinit silniční dopravu méně efektivní, že uvalíte povinnost na přepravce, eh, kdy bude muset eh, měnit, eh, to jde v podstatě proti logice jakéhokoliv ekonoma. Já se omlouvám, ale asi to bylo nerozumění. Nikdy jsem neříkal, že stávající nařízení je správné, že s tím souhlasíme. Přijdeme s určitou revizí, ale chceme mít správné řešení a myslíme si, že se můžeme podívat na celou řadu aspektů a tady řešíme otázku aerodynamiky, například v případě kabin si myslíme, že nejlepší je zrušit stávající omezení a použít cokoliv, abychom mohli zlepšit aerodynamiku, abychom zlepšili účinnost, efektivnost eh, celé kombinace toho kamionu. A měli bychom to dělat na základě PBS, to znamená toho systému, který vychází z výkonnosti a také točivosti. A měli bychom z tohoto hlediska dělat, eh, co chceme. Co se týče bezpečnosti a kabiny, ať ty kabiny můžeme navrhnout tak, jak chceme. Snažíme se eh, designovat, konstruovat eh, tím nejlepším, nejbezpečnějším způsobem. Je tam celý program, je to iniciativa aktivní bezpečnosti do roku 2020, takže využijeme aktivní bezpečnosti, nových technologií, různá čidla, která ochrání jak chodce mnohem lépe, než jakákoliv konstrukce. A bude to také mnohem levnější. To je podle mého názoru asi ta nejdůležitější odpověď. Děkuji, pan Toc. Děkuji za vaše dotazy. Ještě další dotazy od pana Benina. Co se týče zlepšení bezpečnosti, aerodynamika ano, z valné míry je to kompatibilní, nicméně pokud hovoříme o aerodynamice jak na přední, tak zadní části, tak je to trošku problematické. Nemůžete mít eh, dva metry na konci, jeden metr vepředu. Tady si musíte zvolit a měli bychom zvolit eh, tu přední část, protože ta je nejen bezpečná, je důležitá pro záchranu životu. Co se týče nákladů, tak eh, důležitá věc, kterou musíme zmínit, je změna konstrukce Nebavíme se o nových technologiích, nechceme hybridy na eh, kamionech, ale chceme zlepšit konstrukce. A ty další, jak materiály i technologie, ty náklady s tím budou omezené. Když se podíváme, bude to asi 400 euro. A pochopitelně tady jsou i náklady spojené s vývojem a výzkumem. Otázka zní, že pokud sledujete návrh komise, tak eh, ty změny musí provést výrobce. Pokud to uděláte, tak ano. Pokud to budou chtít udělat, tak eh, to budou chtít udělat, aby měli zisk. A to není regulační náklad, to nejsou investice a já si myslím, co navrhuje komise, ten eh, regulační náklad s tím spojený je úplně minimální. Když se podíváme na mandáty, na životní prostředí a tak dále, tam mohou být určité náklady, ale jak to zařídit? Musíte poskytnout patřičnou náběhový, ten náběhový čas, aby ano, výrobci jednou za čas dělají novou konstrukci, nový design kabiny a měli by právě in, integrovat tyto aerodynamické a bezpečnostní změny do dané konstrukce. Měli bychom jí dát dostatek času, aby to mohli zajistit. To je tedy odpověď na náklady a otázka zní, zda potřebujeme více prostoru pro aerodynamické zlepšení? Odpověď zní ano, protože ta paleta je vlastně důležitá v tom ohledu, že chtějí vlastně, výrobci především chtějí mít větší tu nosnost nebo prostor pro náklad a to má většinou přednost než jakékoliv zlepšení v oblasti aerodynamiky nebo bezpečnosti. Dále, co říkal pan Rike, 3% eh, kamionů je v 50% fatálních nehod. Asi 50% nehod se stává právě v blízkosti té kabiny. Eh, co se týče chodců, cyklistů, tak to bývá v městských eh, oblastech a ten dopad eh, vyšší bezpečnosti bude také důležitý právě ve městech, protože ty rychlosti jsou nízké. Když Eh, budete mít eh, rychlost 90 km hodinu, tak jakákoliv struktura k absorpci nárazu vás nezachrání. A poslední věc, otázka bezpečnosti. Pan Hodač to také říkal, máme nejrůznější kamery, čidla, zařízení, ale bezpečnost bohužel není otázka propagace nebo sales, protože lidé, kteří sedí v tom nákladáku, ty jsou naprosto v bezpečí, takže nemůžeme spolehat eh, na trh, že bude řešit otázku bezpečnosti. To je věc, co musí zajistit právě regulátoři. Děkuji. Já začnu poznámkou pana Lightfrieda, který se mě ptal eh, na tu kombinovanou dopravu těch 0, něco něco procent a těch 1, něco procent. Víte, ono se to často rádo říká, eh, že když chcete o kombinované dopravě hovořit špatně, tak mluvíte o tunách a tím pádem to srovnáváte s tím vším, co jezdí na krátké vzdálenosti, jako míchačky, nákladáky do supermarketu, tankery na, na, na benzín a tak dále a pak skutečně přijdete k tomu, že to vychází jenom na nějaké 1% ten, ten eh, převoz na železnici, ale když se podíváte na výkon na, na tuno kilometr, tak už to je něco úplně jiného jenom společnosti UJR, které zajišťuje tak 50% intermodální dopravy, eh, každodenně převážejí 10 tisíc nákladních vozidel na vzdálenosti až 800 kilometrů, takže to pak musíte srovnávat. Musíte to srovnávat eh, na eh, s, e, dopravou na dlouhé vzdálenosti. Když mluvíme o dopravě nad 300 km, tak už je to dnes 10% ve velkých částech Evropské unie. Na transalpských cestách je to až 20% ten podíl a ten rámec tam, kde máme tedy dobré instalace mezi porůřím, a, e, a e, v okolí tam už je to více než 30% a ve Švýcarsku, jak se řeklo, už je na železnicích víc než 60% dopravy, protože tam ty rámcové podmínky jsou jiné než v Evropské unii. I na tom můžeme zapracovat. A druhá věc e, byla toho překladu v tom smyslu, že není vždy možný. Ano, to je pravda. Ale každopádně máme eh, možnost zabudovat eh, aerodynamické prvky do stávajících konstrukcí a tím pádem by se hodila studie dopadu, zda je vůbec možné eh, u těch větších a delších kamionů toto dělat. A e, ještě k té šířce a výšce tam nejsou možnosti žádné, pokud jde o tu kombinovatelnost s jinými režimy dopravy, ale možná bychom mohli mít, e, já nevím, nějaký měkký e, předek toho, to, toho tahače, který by mohl narážet do sousedního vagonu, ale musíme zhodnotit, jestli je to nutné. Děkuji, děkuji našim čtyřem panelistům eh, toho prvního panelu na aerodynamiku a teď tady uděláme takovou rychlou rošádu a poprosíme první panelisty, aby se posadili do publika a poprosíme naše druhé panelisty, abych tak řekl, aby přišli sem na pódium. Ano, já jsem neobdržel ovšem odpověď na můj dotaz, to bych chtěl jenom podotknout, pane předsedo. I would ask the panelists then to, if they... Požádal panelisty, že byste mohli odpovědět eh, písemně panu Riketovi přeji, jinak eh, nebude moci v klidu spát. Myslím, že někde je problém v tom, že máme tak strašně málo času, že je obtíž odpovědět na všechny dotazy, které zazní, ale jsem si jist, že naši experti si to poznamenali a odpoví. Dobře, takže máme čtyři panelisty, teď eh, se budeme zabývat otázkou dalších eh, těžších kamionů. Nejdříve Asfinak, což je agentura silniční údržby, z Rakouska a slovo má pan Kinreich. Pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost eh, zde vystoupit jako eh, silniční provozovatel z alpského eh, regionu na téma větších a těžších vozidel. Ehm, tady máte příklad, jako příklad provozovatele alpských silnic máme takovouto síť, Eh, zhruba 27% eh, naší sítě jsou eh, struktury veřejného inženýrství. A z našeho pohledu je právě toto velká výzva pro, ten, pro to téma velkých a těžkých nákladních vozidel. Jsme dosti omezeni v tomto smyslu. Chceme zajistit bezpečnější dopravu a chceme zajistit co nejméně dopravních zácep. A tím pádem jsou zde určité limitující faktory, které vám zde chci představit. Ty faktory z našeho hlediska jsou každopádně infrastruktura, a zde by to byly ty náklady na přestavbu a samozřejmě i ten čas, který to potrvá. Další faktor, eh, o ten se taky staráme, je, jaký bude ten další krok po těch větších a těžších vozidlech. Co se bude dít dál? Například, na našich cestách máme zhruba 6 tisíc parkovacích míst pro nákladáky, které jsme eh, vybudovali, abychom usnadnili řidičům odpočinek. Pokud bychom měli delší vozidla, jak se říká v tom návrhu, tak můžeme vycházet z toho, že budeme potřebovat zhruba o 30% víc plochy, abychom zajistili stejné odkladiště. Samozřejmě nebylo by to všech těch 6 tisíc míst, ale část z nich bychom museli přestavět, což je velká výzva. A kdybychom to neudělali, a kdybychom chtěli něco ještě rozšířit, tak to bude určitě velmi nákladné pro poskytovatele dopravy a účastníky silničního provozu obecně. Dále odstavné pruhy. Máme 720 odstavných stanovišť eh, na naší síti a když se podíváte na to, že ve statistice se nám objevuje zhruba 3333 nehod ročně a podíl je tam 25% kamionů, tak eh, je to dost závažné. Eh, čas likvidace nehody je u eh, nákladního vozu zhruba o hodinu delší než u osobního vozu. Kdybychom měli ještě větší nákladní vozy, tak by jistě i doba na odstranění nehody byla ještě delší a to by znamenalo ještě větší důsledky na ostatní účastníky silničního doprozu, ještě delší zácpy. Důležitý další bod Infrastruktura opět v tunelech. V tunelech máme odstavné pásy, které jsou nastaveny na stávající rozměry vozidel. Pokud e, budeme mít e, větší vozidla, gigalinery, a, to budem, a takové vozidlo bude mít nehodu, tak vzhledem ke geometrické situaci nebude toto vozidlo se do toho odstavného pásu plně dostat, jeho část bude vykukovat do jízdního pruhu a to povede k uzavření k zacpání tunelu. E, jak jsem říkal, máme mnoho tunelů v Rakousku, e, budou to velké problémy. Prosím, neptejte se mě, jaké plány máme na to, abychom takto těžká vozidla z těch tunelů vytáhli, když, tam, když, tam, když se tam rozbí. E, na závěr své prezentace vám chci představit pár našich objektivních obav. Koukali jsme se na to, jaké náklady na infrastrukturu by eh, tato změna představovala. Museli bychom spevnit mosty, spevnit silnice. Eh, nejde jenom o povrch eh, silniční, jde i o celé mostní konstrukce. Celkově by to znamenalo asi tak 5,4 miliardy euro. Samozřejmě v Rakousku budujeme velmi hustou síť dálnic a rychlostních silnic, silnic. Vycházíme z toho, že ta omezení, která by například vyvstávala z té delší doby na odstranění nehody, e, a e, by se tyto doby navýšily minimálně o dalších 25 a e, zabýváme se také otázkami bezpečnostní dopravy. Když budeme mít větší vozidla e, cestující v různou rychlostí, tak to bude znamenat, že máme jiné předpisy, jiné předpisy pro bezpečnou vzdálenost a tak dále a tak podobně. A kromě toho, e, my vybavujeme tunely podle stávajících směrnic, mimo jiné také v oblasti e, ventilace a vycházíme u nebezpečí požáru z energetické hodnoty zhruba 30 eh, eh, MW, ovšem megatrak by znamenal asi tak 50 MW, což znamená opět změnu norem, změnu celého vybavení a infrastruktury tunelu. Děkuji, že toto zohledníte. Děkuji vám jako další holandské zkušenosti, pan Martin eh, Salek. Prosím. Even hier een kort, uh, kort overzicht van uh, onze ervaringen. Allereerst wil ik even stil jenom stručně o našich zkušenostech. O, jedná se o naší politiku v oblasti nápravní, eh, nákladní pardon, dopravy. Obecně vzato v Nizozemsku hovoříme o synchromodálním přístupu. Co tím myslíme? Všechny druhy dopravy eh, musí být eh, vynikající eh, co do úrovně a všechny musí sehrávat v evropské dopravě významnou úlohu od největších evropských přístavů v Evropě. My samozřejmě přepravujeme zboží dále než jenom po Nizozemsku a proto jsme hodně investovali do železničních tratí, které jsou vyčleněny pouze pro nákladní dopravu a které do, zajišťují dopravu zboží od přístavu Rotterdamu k, do, k německé hranici. Máme také mezinárodní koridory, hodně také používáme eh, řeky nebo kanály, vodní toky eh, také hodně podporujeme přepravu po moři na krátké vzdálenosti, což je ta část dopravy, která hodně rychle roste. A e, myslíme si, že nakonec bude e, velice konkurenční vůči silniční dopravě. A chceme ale, aby i silniční doprava přesně byla efektivnější a e, ekologicky příznivější. V, ton, v, v ve vyjádření tun kilometrů tady vidíte, na který druh eh, dopravy připadá kolik. Samozřejmě, že eh, my jsme v jiné situaci než například Rakousko eh, kde je, a my jsme tedy schopni plně využívat i e, naše e, vlastně vodní toky. Nemusíme tolik na rozdíl od Rakouska třeba spolát jenom na silniční dopravu. My jsme v roce 2001 začali to zkoušet. Začínali jsme s třemi kombinacemi, ale napřed předpisy byly natolik přísné, že skoro nikdo to nebyl schopen dodržet. Ale pak jsme to tedy rozšířili a máme teď asi e, tisíc kombinací takových denních operací, asi 60 tun, eh, ton, tun pravidelně no, kamion eh, přepravuje a máme také určité výjimky, máme omezenou silniční síť a eh, je tady výslovný systém schvalování pro všechny části kombinací. Musíme mít zvláště vyškolené řidiče, kteří mají správnou Eh, eh, certifikaci a nesmějí přepravovat eh, nebezpečné látky, materiály k nebezpečné kapaliny volně ležené, povolenou v cisternách. Tady máme tedy příklad těchto tras, které lze používat. A vidíme tady jak je to všechno propojené v Nizozemsku a asi vás nepřekvapí, že e, tady se odehrává většina nákladní dopravy. Zkušenosti máme už za 12 let a na základě těchto 12 letých zkušeností jsme dospěli k následujícím e, závěru. Máme tady rozsáhlý výzkum na silnicích a ukazuje se, že pokud se týče těch normálních 50 tunových eh, připravovaných nákladů, tak těch 60 tun není o nic moc horší, když ten, eh, to vozidlo bude tolik vážit a že prakticky není třeba více investovat do silniční sítě. A samozřejmě um, uživatelé automobilů um, s, s, samozřejmě um, podniky zaznamenávají tento výzvoj a každodenní dopravní toky se ale příliš nezměnily v celku. A nevidíme nějaký velký rozdíl vlastně mezi těmito kamiony a mezi normálními eh, nákladními vozidly. Eh, a vysvětlil bych ještě, že většina řidičů a všech vlastně na to reaguje velice pozitivně. Pokud se týče toho přesunu na eh, jiné druhy dopravy, modálního přesunu, pak eh, mnohé námitky, které se tady vyslovují, neplatí vlastně. A v zásadě my souhlasíme s komisí a je třeba samozřejmě vyjasnit, jak předpisy mají být interpretovány. A vidíme, si, vidíme také, jak, to, jak probíhá rádenní praxe v Beneluxu, ve Skandinávii Eh, ehm, asi 80% eh, všech eh, nákladů po silnicích v Nizozemsku je vnitrostátní doprava, asi 80% mezinárodních přeprav jde do Německa a do Belgie. Na základě našeho hodnocení jsme dospěli k takovému závěru, že by bylo velice vítané další vysvětlení, jak interpretovat předpisy. Děkuji. A další bude pan der Flieger z Aliance, per každopádně z Německa. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Dámy a pánové, vážení poslanci, Evropská unie se pro oblast dopravy stanovila eh, velmi ambiciózní cíle, to znamená 30 eh, silniční dopravy má přejít na železnici a vodní cesty. Dále chceme chránit klima, eh, to je velmi silný tlak, o tom už se hovořilo, eh, že eh, doprava je environmentální sektor číslo jedna. Od roku 1990 se snížily emise CO2 asi o 30%, ale do roku 2030 se mají snížit o 60%. A do roku 2020 se má také omezit počet úmrtí na silnicích o polovinu. Takže to jsou výzvy, před kterými stojíte vy jako poslanci. Je to velmi e, náročné cvičení. Komise v nedávné době předložila návrh zpřístupnit přeshraniční dopravní sítě pro takzvané megatraky, to znamená těžká nákladní vozidla. Zda je toto smysluplné, o to přesně dnes jde. Vy jako poslanci každopádně na konci tohoto slyšení dojdete k nějakému rozhodnutí. Ehm, zda megatraky pomohou eh, přenést více dopravy na železnice a na vodní cesty. Zda jejich nasazení povede k snížením emisí CO2 nebo naopak jejím zvyšování a mohou e, tato těžká nákladní vozidla přispět k tomu, že se sníží počet e, úmrtí na silnicích o polovinu. Odpovědi na tyto otázky závisejí na tom, zda ty velké nákladní vozy budou železnici škodit nebo ne. E, tím se zabývalo už mnoho studií. Většina dochází k závěru, že megatraky dopravu přeloží spíše zpět na silnice. Ovšem jejich zastánci mají z praxe zkušenosti z těch zemí, kde se megatraky už teď používají. Ovšem otázka je, zda tyto praktické zkušenosti skutečně jsou tak pozitivní, jak se nám tvrdí. Eh, nasazení megatraků jsme studovali například na švédském příkladu. Eh, oproti pokusům snížit počet vozidel, jak je tomu v Dánsku nebo v Nizozemsku, eh, mají gigalinery ve Švédsku podíl zhruba 75% eh, na celkovém eh, trhu v tomto sektoru. Oni tam jednoznačně vedou. A vidíme to i na tomto grafu. Mezi lety 93 a 96 se zvýšila zvýšila hmotnost těchto vozidel o 4 tuny. V roce 96 se zvýšila délka ze 24 metrů na 25 a čtvrt metru. A tím pádem, eh, jak vidíte, se odráží podíl megatraků a železnice na trhu. Mezi lety 1990 a 99 eh, získaly eh, megatraky téměř 6% a za stejnou dobu ztratila železnice asi tak 4%. Pro pro eh, železniční dopravu to znamená historické minimum, ztráta eh, o více než 30%, ovšem eh, silniční doprava je naopak na výši. A ve Švédsku se jenom pomalu železnice z tohoto zásahu do konkurence, do konkurenčního boje zotavuje. Teprve teď o nějakých 20 let později dosáhly železnice stejného podílu, jaký měly v roce 1990. Takže zkušenosti z praxe nám ze Švédska jasně ukazují, že gigalinery železnici škodí. Eh, megatraky jsou o 6 eh, metrů delší a o 20 tun těžší než standardy EU, zlevňují silniční dopravu o nějakých 25 a mají si získat pozici na trhu i přesto, že železniční doprava je zejména na dlouhé vzdálenosti ještě efektivnější a úspornější. Tím škodí gigalinery nejenom železnici, ale i evropským cílům pro sektor dopravy. E, díky obrovským kamionům e, v podstatě ne, nebude možné dosáhnout toho 30% přeložení dopravy na železnici. Otázka je, eh, jak, jak dopadne eh, otázka zlevnění dopravy. Podle mě bude eh, nákladních vozů na silnicích více, ne méně. Tím pádem i klimatické cíle EU nebudou splněny. Eh, zlepšení bezpečnosti pak megatraky nedosáhnou. Pakliže chceme dosáhnout cílu EU tak, jak si je stanovila, nemůžeme megatraky vůbec akceptovat. Jejich v podstatě chtějí velké eh, nákladní vozy jenom proto, že je chtějí. Ovšem i ze statistiky EU vidíme, že dopravní výkonnost těchto vozidel eh, vzhledem ke celému dopravnímu sektoru vlastně od roku 2004 vůbec nestoupá i přes zavedení těchto velkých e, nákladních vozidel. Je to trh, kde máme omezenou dynamiku růstu, a tím pádem má velkou roli konkurence mezi jednotlivými provozovateli. A tím pádem zavedení gigalinerů eh, bude zkreslovat eh, podíl trhu pro všechny ostatní. Jako poslanci jste právě vy zodpovědní za budoucí nasměrování celého dopravního sektoru v Evropě. Vy budete rozhodovat o tom, zda budou megatraky nasaditelné na přeshraniční provoz, zda chceme těch 25 Eh, o které jsou megatraky levnější povolit a tím pádem způsobit všechny ty problémy a vyostřit všechny ty problémy, které jsem vám, eh, které jsem vám tady předestal. A proto z těchto všech důvodů vás prosím, abyste tento návrh komise zamítli. Děkuju. Děkuji. Za Federaci evropských cyklistů tady máme paní Woolcross. Také pět minut, prosím. Pan Woolcross. Děkuji mnohokrát navážu, budu hovořit o interakci mezi megatraky se našimi členy. Takže máme hlavní obavy právě ze srážky nebo interakce. A většina studií hovoří s problémy v oblasti manévrovatelnosti a řízení. Zdá se, že jsou tady právě čím dál tím větší problémy. Takže například eh, tady vidíte zprávu o mobilitě eh, z Lovaně, vidíte chování těchto trailerů, jak se chovají, když se podíváte na ty dolní řádky, tak ta výkonnost v podstatě je čím dál tím horší. Co se týče manévrovatelnosti, zdá se, že tato výkonnost se zhoršuje v případě těchto megatraků. A také, když máte přímé linie, tak manevrovatelnost je horší. A co je závažné, když uděláte tu rychlostní manevrovatelnost lepší, tak potom ta městská manevrovatelnost se zhoršuje a naopak. Také máme určité problémy s tím zařízením. A máme problém také se slepými místy, slepými body, které jsou odpovědné za nehody 40 až 50 především na pravé straně, levé straně, když je eh, v zatáčce dané vozidlo je to problém například na Krétě, Maltě, jinde. Tady vám dám několik příkladů těch slepých míst. V podstatě v zadní části toho prvního nákladního vozidla nebo přívěsu a tady vždy při otáčení je řidič není schopen vidět eh, určité úhly a jsou tam tedy slepá místa. Také máme problémy s infrastrukturou, celá řada věcí již zazněla, ale musíme pamatovat na to, že Smrtelné nehody nejsou pouze ve městech, ale je to také problém eh, na venkově. 50 nebo polovina všech nehod, které nejsou právě na dálnicích, jsou v venkovských eh, oblastech, takže je tam problém s lidmi, kteří jezdí na kole nebo chodí pěšky, mají málo místa, Máme nejrůznější parkovací místa a jiná místa, ale pokud tyto nákladní vozidla začnou ubírat i tyto prostory, tak budeme sice mít dobrá, dobré předpisy v oblasti těchto nákladních vozů, ale ne dobré městské plánování. Tady vidíte, kolik prostoru navíc potřebují, když se dostávají do různých zatáček a bude pro ně také obtížné manévrovat eh, právě v těch eh, zelených eh, oblastech. Tady vidíte, jak se konec nebo ta zadní část toho nákladního vozu vybočí. Takže Máme tady sice ideální představy, ale musíme si představit, jak je to v reálu. Zase ta geometrie bude velice náročná pro řidiče. Možná v těchto případech, eh, kdy se řidič dívá hlavně dozadu, tak eh, naopak zase vepředu máme mnoho těch slepých míst, tam mohou vzniknout nehody, takže těžko očekávat od jiných uživatelů silniční dopravy, že budou schopni předvídat, co se e, stane a jak reagují tyto mega e, trailery nebo mega gigalinery, e, jak chodci, tak cyklisté. A samotné ty vozy budou mít problém manévrovat v těchto prostorách. Takže tady máme některá čísla z hlediska bezpečnosti. HGV představují 3 eh, až 6 eh, posilového parku v Evropské unii a také narůstá počet eh, kolizí. Máme 14 až 18 fatálních nehod. Máme Dánsko, Velkou Británii 40 myslím asi tady v Belgii fatální nehody mezi cyklisty a těmito kamiony. Když se podíváme na tuto nákladní přepravu, tak eh, se také obáváme toho trendu, kdy budeme mít více mega eh, kamionů, které budou jezdit přes hranice. Děkuji. Děkuji. A teď eh, přejdeme zase k členům. Mr. Rike, Mr. Mrs. Mr. Kramer. We're all happy with that. Takže jsme všichni spokojeni s tímto seznámem na každého dvě minuty a pak zase od každého dvouminutová odpověď. Pan si, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se zeptám pana Sareta. Vy jste říkal, že v Nizozemsku je malá potřeba úpravy infrastruktury. Mohlo by to být třeba tím, že ta síť už je nastavena na 50 tun a že na 60 tun už to není velký skok, anebo za druhé mohlo by to být tím, že Nizozemsko je plošší než jiné členské státy Unie? A řekl byste, že příklad Nizozemska vzhledem k geografické situaci a vzhledem k historii Nizozemska je ideální příklad? Děkuji. Co se vám? Děkuji. Eh, pane předsedo, já mám následující dotaz. Zda by bylo možné snížit eh, dopad těžkých zátěží, kdyby se ta hmotnost rozdělila na více os eh, kamionu. A vzhledem k tomu, že tady slyšíme velice protichůdné názory na skoro každou věc, tak bych chtěl vidět, jestli by tohle nebyla cesta před. Děkuji, ano, teď eh, nemůžu to jméno úplně přečíst, ale vy jste říkal, že by to znamenalo všechny ty náklady navíc, že by bylo třeba zlepšit infrastrukturu a že tady to není srovnat kompatibilní. Já jsem už předtím Eh, vyjádřil návrh, aby se to mohlo provozovat jenom na určitých trasách, kde by to bylo povoleno a licence by dávaly členské státy a to pouze pro ty komunikace, kde už by eh, infrastruktura odpovídala standardu. Myslím, že tím by se vyřešila většina problémů, o kterých jste hovořili a i ten problém parkování by pak byl jenom v souvislosti s těmi trasami, kam by se členské státy rozhodly dát licence licenci. Čili souhlasil byste s tím, že kdyby se udělovala povolení, aby to by bylo v pravomoci členských států to dělat, že to by vyřešilo ten problém. A pak ještě návrh, to by mělo snad vyřešit eh, problémy s cyklisty já eh, bych mluvil o 100% a ne 90%, čili tyto nákladní vozy by mohly jezdit jenom na trasách s patřičnou infrastrukturou. Ta by musela být taková, aby odpovídala nejenom hmotnosti, ale i délce ve všech ohledech. Prostě to by se muselo držet a pokud by ta komunikace nebyla slučitelná se standardy, nebylo by možné povolit na ní provoz těchto nákladních vozidel. To by to mohlo vyřešit. Pan Fleiger, zejména k té otázce intermodálnosti. Jsou tedy snad eh, nějaké konstruktivní návrhy, co se týče intermodálního provozu, tak aby se dala určitá omezení na používání větších kamionů, tak aby se právě zajistil intermodální provoz, aby upřednostňoval spíše železnici co do kompatibility a eh, aby se zajistilo, že se opravdu bude doprava provozovat postupovat intermodálně. Paní Lichtenbergerová. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Hinreichovi za konečně na číslech založenou prezentaci na to, jaké budou ty dodatečné náklady. Eh, vy jste možná vzhledem k tomu, že jste měl málo času, nemohl vlastně ani rozvést, jak dlouho to potrvá, ta přestavba. Máte nějaké odhady v tomto smyslu? Protože konec konců na to také nesmíme zapomínat. Vy jste říkal, že e, nějaký tunel který by musel být plně uzavřen, aby se mohly rozšířit odstavné pásy, to by také znamenalo náklady, že ano? Takže tolik má otázka. Já to považuji za náš úkol, abychom tedy našli nějakou rovnováhu mezi tím profitem pro těch pár velkých podniků, které si ty megatraky dovolí, a mezi náklady pro veřejný rozpočet, eh, které eh, v důsledku této úpravy vyvstanou. My to musíme všechno zvážit a musíme rozhodnout, co je pro nás důležitější. A eh, to je samozřejmě velmi důležité. Pokud jde o ta slepá místa u cyklistů, eh, mně to přišlo naprosto hrozivé, ten diagram jak jste, jak jste to tam ukázali. Já bych radši snad sjela do škarpy, než abych jela vedle nějakého takovéhoto monstra. Vy jste hovořil o rozšířených slepých místech, o větších slepých místech, ale bylo řečeno, že by nám to mohla vyřešit zlepšená aerodynamická opatření. Jak to vnímáte, tento argument? To je důležitá otázka. A pak ještě nakonec, Eh, my už jsme jednou rozhodli, že nějaký retrofitting, to zpětné, ty zpětné úpravy pro e, zpětná zrcátka budou důležitá, budou se muset provádět, ale asi se v této souvislosti nic neděje, že ano? Takže já bych se chtěla zeptat pana předsedy, proč? Eh, víte to? Děkuji. Mr. Rike, two minutes. Pane Rike, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěl poděkovat panu Volskrofovi, že odpověděl v podstatě na tu dotaz, který jsem předložil předešlému panelu a zúraznil, že ta deontologie nebo e, v podstatě ta nehodovost je čtyři a půlkrát větší e, u těch gigalinerů. Takže máme tady zcela jistě závažnější e, nehody nejen pro cyklisty, ale i pro jiné účastníky dopravního provozu. Pan Flege nám řekl, že v, jsou rádi, že mají více takovýchto eh, kamionů, ale eh, možná jsou to karavany. Jsou také automobilisté. Mám dotaz na pana Flegeho. Pardon, na pana Saleta. Proč tyto kamiony jsou tak výkonné? A také eh, v Nizozemí zda tyto gigalajny jsou nebezpečné, čili ta nebezpečnost. A co mě také přišlo zajímavé, není náhoda, že jsme vybrali Rakousko, kde máte spoustu hor, potom Nizozemí, které je naopak rovné. Eh, v podstatě ta tolerantnost je také dána geograficky, protože čím eh, větší máte kamiony, tak Například eh, v Austrálii s tím nemají žádný problém, protože tam mají spoustu pouští, ale eh, také komise, a položil jsem tento dotaz, musí právě přijmout rozhodnutí v oblasti harmonizace a je důležité, aby učinili takový návrh eh, v oblasti dopravy. Nemůžeme mít v tomto ohledu nějaké jednotné pravidlo a schválit příliš dlouhé kamiony, Eh, po celé Evropě, protože ta ekonomická výhodnost by nebyla důležitá nebo přínosná, neboť geografická povaha Evropy je velice rozlišná. Pan Koch, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je fakt, že nelze odhadnout eh, náklady na přestavbu všech mostů a tunelů v Rakousku, když eh, nákladní vozy budou pouze delší a ne větší, ne vyšší, ne širší. A i v Německu máme eh, tunely a mosty, kam smí jenom vozidla do 12 tun, někde do 30 tun a to také nechceme přestavovat všechno, takže to je jedna věc. Předepsat pro megatraky určité trasy a nebudeme tím pádem muset přestavovat úplně úplně všechno. Eh, eh, k panu Šenkovi. Eh, vzhledem k tomu, že zde máme i Deutsche Bahn, německé železnice, které se o toto zajímá velmi, co nám můžete říct k jejich angažovanosti v celé této otázce? Děkuji, paní Meissner. Děkuji. No, to je přesně ono. Ono se říká, že infrastruktura bude dražší, a my v Dolnosasku přitom máme zkušenosti, že když povolíme jenom pouze některé trasy pro delší nákladní vozy, a e, jinde zkrátka zajistíme rozložení nákladu na víc os, to znamená menší zatížení, tak to neznamená dodatečné náklady na infrastrukturu. Zkrátka máme alternativy, takže to je poznámka. Teď konkrétní otázky e, k panu Flegemu. Eh, vy říkáte, že megatraky nejsou potřeba, že máme dost objemu na železnici a jinde, ale podle předpovědí se říká, že objem eh, dopravovaného zboží bude stoupat. Takže pokud bude v Evropě víc lidí, bude potřeba víc dopravy. A vzhledem k tomu, že nemůžeme tak rychle postavit více železnic, jak se chcete vypořádat s tím vyšším objemem? A k panu Volksrovovi. Eh, vy jste hovořil o té manévrovatelnosti, eh, když bude něco 25, 25, 25 metrů dlouhého, dlouhého, ještě kloup uprostřed, tak to bude mít větší poloměr otáčení. Eh, například, ale my v Německu nasazujeme megatraky pouze tam, kde nemusí manévrovat, ale v Hamburku eh, jezdí autobusy, které jsou přesně takto dlouhé, je to přesně tak nebezpečné a přesně tak obtížné to řídit, ale e, na rozdíl od Megatraku nemají ta zrcátka, která by redukovala slepá místa. Co řeknete na to? To Děkuji. Pan Kramer dvě minuty. Dobře, děkuji. E já jsem si vyslechl tu přednášku o protipožární ochraně v tunelech. V Berlíně máme projekt na letiště, který se pozastavil o tři roky, alespoň protože nám protipožární systémy nefungují. Je jasné, že tam, kde je tunel, tam musí protipožární opatření fungovat. Když nefungují, nemůže být tunel. Za druhé, v Německu máme dokonce uzavřené některé dálniční mosty, protože Eh, nemáme dost peněz na jejich udržbu. Já nevím, co chcete dělat. Chcete ten most v Leverkusenu nechat nadále zavřený, abychom mohli stavět nová parkovací místa pro gigalinery? A nebo chceme využívat a udržovat stávající infrastrukturu. Eh, v situaci, kdy bude nějaká nehoda, jaká, jaký bude dopad na emise CO2, když bude dlouhá zácpa? Eh, když říká Meister eh, určit jenom konkrétní trasy, kde tyto vozy mohou jezdit, co když tam bude nehoda? Kudy budou ty megatraky jezdit jinudy, aby se tomu vyhnuli? Mimo jiné při kontrolách v Německu víme, že megatrakům je úplně jedno, kudy jezdí a jak dlouho jezdí. Takže toto všechno jsou teorie, ale ale v praxi se to skutečně neaplikuje. K Nizozemsku otázka, jak to vypadá s mítem na megatraky? Platí tyto vozy víc než všichni ostatní, a nebo je to omezeno Evropskou unii, takže by to byla otázka na unii, zda zvýší mítné na, na megatraky. Konec konců na e, železnici to omezeno není, na silnici ano, což je nespravedlivá konkurence a poškozuje to všechny klimatické cíle, které jsme si v Unii stanovili. Takže proto říkám ještě jednou, tyto megatraky nesmíme umožnit, potřebujeme efektivnější dopravu. Nemůže to být tak, že některé velké podniky budou vydělávat a všichni ostatní jim to zaplatí. To ne, to je privatizace zisku a socializace ztrát. A, a to musí skončit. Děkuji, pan Debakr. Dank u, voorzitter. Um, vragen ook. Um, mijn eerste vraag is aan uh, meneer... Uh... Eh, Děkuji mnohokrát. Mám konkrétní dotazy. Jinak mám dotaz na zástupce asociace cyklistů, který nám uvedl určitá procenta a hovoří o vyšším počtu nehod a rizikovosti nehod. Co se týče Belgie, tak bych byl rád, kdyby nám mohl říct konkrétně, kolik nehod také bylo ve střetu s kamiony, protože vím, že v červenci byl velký počet úmrtí, takže bych požádal o tyto dodateční údaj. Dále, co se týče železniční přepravy, různých módů dopravy. Je tady velká diskuse k tomuto návrhu a co je důležité, v některých zemích je už schváleno, že tyto gigaliner mohou jezdit, ale v některých zemích je to problém. Byl tady dán příklad Nizozemí. Nizozemí je dost specifická země z tohoto hlediska. Chtěli bychom vědět, proč Chcete tedy zlepšit určitý mod dopravy, protože některé mody dopravy naopak fungují dobře. To je klíčový problém, který je spojen s inovací, s pokrokem a také schvalováním tohoto typu dopravy. Další prvek, který se týká stavající eh, do diskuse, je to ten přeshraniční prvek. Celá řada zemí má své specifické problémy s těmito mega Eh, nákladáky, jednak jsou to eh, nejrůznější mosty, tunely právě v horských oblastech, to je všechno pravda, ale eh, tyto limity by neměly činit problémy, protože v některých zemích už bylo schváleno, že tyto nákladní vozy mohou jezdit, takže úplně nechápu, jak je to nastaveno v té přeshraniční dopravě. Dobře, teď umožním panelistům, aby odpověděli zase v tom pořadí, v jakém hovořili. Pan Kainrein bude první a bude mít dvě minuty. Děkuji. Eh, tak nejprve ta otázka těch konkrétních koridorů, kde by tato vozidla jezdila. Eh, samozřejmě ty koridory musíme zvážit, eh, protože je to všechno spočítáno na celkovou síť. Pokud nějaké koridory otevřeme, tak musíme otevřít i alpské transitní koridory. To znamená e, bronský, e, maňský a e, další koridory v Alpách, kde jsou tunely. To jsou samozřejmě pokud jde o délku krátké úseky, ale pokud jde o hustotu provozu velmi vytížené úseky. Pokud jde o zatížení na osu, ano, to už také řešíme. Máme omezení 40 ehm, tun, pokud eh, to překročíte, tak musíte mít zvláštní povolení. Eh, pro většinu mostů je to v pořádku, ale eh, pokud například do sebe, do sebe nákladní vozy narazí, na eh, tu bočnici, tak ta bočnice se nesmí vyvrátit, aby ten vůz vypadl ven a to znamená, že ta síla musí do té mostní konstrukce a tedy ta mostní konstrukce musí být o to tužší, aby to vydržela. Pokud jde o transit eh, přes eh, Alpy, to je ten Karlšperský tunel a další. Tam počítáme s těmi 30 MW eh, na to větrání, pokud jde o případy požáru. Když to bude ale 50 MW u megatraku, tak ten protipožární systém nebude fungoval, fungovat a konec konců ani nedodržíme eh, směrnici EU z roku 2004, takže zase nesmíme eh, zkrátka mít systémy, které budou mít výřevnost vyšší než 30 MW. To je velmi jednoduché. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pan Lightfried položil ten dotaz 50 tun, 60 tun. Naše infrastruktura je spojená s těmito limity 50 tun, ale zdá se, že 60 tun by nemělo činit žádné problémy. Tato infrastruktura nebyla ovšem plně adaptována a myslím si, že v Německu jsme dospěli k závěru, že právě těch 50 tun může být maximem a 50 tun by, myslím, mělo být dobrým začátkem, ale dovedeme si představit eh, omezené investice do infrastruktury, která by zvyšila možnost nosnosti. Možná Nizozemí není úplně tím typickým příkladem, když se podíváme pak na situaci v celé Evropě, navzory tomu tady máme určitou dynamiku a musíme respektovat určité požadavky, určitá kritéria eh, pro různé typy dopravy. Ano, je pravda, že v některých případech můžeme dospět k těmto závěrům. Nizozemí je zemí, která je dobré i pro cyklisty, takže zcela jistě bereme v potaz i situaci těchto cyklistů. Máme odborníky na tento typ dopravy, kteří jsou v terénu a uvádějí, že tam nevznikají problematické situace. Například tento typ dopravy, který byl schválen, i v městských, příměstských oblastech, kde zajišťujeme zásobování, tak zdá se, že tam nějaké závažné problémy nejsou. Tento typ dopravy je také určen pro továrny, do přístavu a tak podobně. Takže Mohl bych také doplnit, že tento typ dopravy se nenachází úplně všude. Máte sektory dopravy, kde si můžeme představit určitá opatření. Nyní dotaz pana Rikeho. Zeptal se, proč eh, nepřevážíme také nebezpečné látky, eh, bereme to v potaz správního hlediska, Musíme pamatovat na podmínky, požadavky, které můžete a nemůžete převážet, čili to nebezpečné náklad, nebezpečné náklady. Studovali jsme tuto otázku, dělali jsme určitý průzkum a v tuto chvíli nebyly předloženy nějaké závažné námitky. Co bereme v úvahu, je také otázka investic. Pokud chceme mít investice, které zlepší životní prostředí, tak musíme zcela jistě snížit eh, emise a znečišťující látky. Flieger je další. Pane Sarvamo, vy jste se ptal, eh, zda nelze minimalizovat infrastrukturní náklady, když to rozdělíme na osy, tak se argumentuje i v Německu. My máme eh, pokusy se 40 tunami na několika osách, ale na osu to skutečně můžeme snížit. Nicméně ta infrastrukturní nákladovost tam stejně je, protože potřebujeme parkovací místa, protipožární opatření v tunelech a tak dále a konec konců u 40 tun nezůstane Všude, kde mají jezdit gigalinery, se hovoří o 60 tunách, takže ten hospodářský tlak je vždy tak velký, aby se maximálně využila technická možnost této platformy. Takže je to 60 tun a více. Švédové experimentují s 90 tunami. A to bych viděl tak na odpověď na vaši otázku. Pane Benjone, vy jste se ptal na konkrétní konstruktivní návrhy. Ehm, jasná odpověď vystavení nových terminálů eh, by bylo velmi drahé, za druhé by bylo potřeba upravit eh, profily tunelů, aby tato vozidla mohla cestovat celou Evropou. To by bylo daleko lepší, než eh, přebudovávat celou infrastrukturu na gigalinery. Investice na e, nové železniční vagóny, to je investice na 30 až 40 let. Všichni hovoříme o privátní angažovanosti v dopravním sektoru, ale tyto investice, když to najednou všechno změníme a bude to všechno o metr delší, tak půjdou e, do háje. E, zaznělo tady něco o zájmech ve Skandinávii různých soukromých subjektů. Je pravda, že to tak je, ale nemáme žádný dopravní svaz v Evropě, který by byl jednoznačně pro gigalinery a u nás to není jinak. Paní Meissner se ptala eh, na to, jak se vypořádáme s vyšším objemem dopravy. Když se podíváte na statistiku a výkonnost eh, nákladních vozidel dnes, vidíte, že dochází dokonce ke snižování eh, o mm, na, na, z nějakých 1700 na nějakých 1400 tunokilometrů. Takže vidíme, že nedochází k nějakému masivnímu navyšování Eh, pokud vůbec, tak ten růst bude velmi, velmi mírný a pokud jde o strategii Gigalinerů, je to podle mě už přežitek a tím jsem vyčerpal své dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím eh, k otázce eh, těch náprav, tam si myslím, že by to bylo ještě horší, pokud jde o manévrovatelnost a zejména v hustěji osídlených oblastech. Pokud je o to, abychom měli 100% dobrou infrastrukturu pouze pro nákladní automobily eh, na dálnicích, eh, zejména pro ta těžká vozidla, Často to není prakticky proveditelné. Tam, kde je mnoho různých center, kde je hodně hustě zasí, posílených oblastech, často by se museli eh, přejíždět přes takové hustě osídlené oblasti z jednoho centra do druhého. A tady nemáme žádné navrhované eh, omezení, eh, omezující opatření a tady se mluví o přeshraničních operacích. A vlastně teď máme přeshraniční e, přejezdy a o tom se hovoří. E, samozřejmě, že pokud tento návrh přece jenom projde a bude se na něm další pracovat, tak to určitě značně posídlí si e, ruku lobo, těch, kdo lobují, kam tyto traky budou smět jezdit. Například budou potom jezdit po dálnici. Nemůžeme si představit, představovat, že budou jezdit jenom po dálnicích a nebudou vlastně se setkávat s jinými účastníky provozu jinde. To si myslím není proveditelné. Určitě pak bude další lobování, aby mohli i jinam. Vlastně ta logistika je také obtížná a myslím si, že polovina těchto nákladních eh, aut už je nenaložená a musíme si tyto logistické záležitosti vyřešit dříve, než si budeme s tím dále eh, pohrávat. Pokud se jedná o aerodynamiku, aerodynamiku a e, mrtvá místa a aerodynamiku vpředu. Myslíme si, že je tady dobrá příležitost, o, aby ty e, kabiny řidičů byly bezpečnější z aerodynamického hlediska. Pokud jde o mrtvé e, skvrny, jedno jde o vidění před kabinou eh, řidiče. Určitě se dají změnit, ty konstrukce byly bezpečnější, ale pak jsou zase eh, ta eh, mrtvá místa za nebo dále podél, podél toho nákladního vozu. Ano, děkuji, děkuji všem účastníkům panelu a tím se dostáváme k závěrečným poznámkám, které učiní náš zpravodaj pan Lex Fried. Já eh, bych také chtěl jenom eh, zareagovat na ten, ještě aby se zareagovali ještě na ten belgický příklad. Já jsem hovořil jenom o těch těžkých eh, eh, vozidlech, ale o těch, které dnes existují. A Belgie, myslím, ty dlouhé, delší nákladní eh, vozidla chce zkoušet. Jedná se o ty cyklisty, o, ta smrtelná, o smrtelné nehody s cyklisty. Ale zatím, pan Lightfried, prosím můžete být tak stručný, jak si jen budete přát. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si to moc užil. Děkuji všem panelistům. Myslím si, že nám to i pomohlo nám všem a myslím si, že nám to pomůže i do budoucna při práci na toto téma. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkoval všem účastníkům panelu eh, první i druhé části a také komisi za eh, jejich eh, vstupy, za jejich příspěvky. A prosím, aby eh, všichni dodržovali mm, pořádek a nemáme nic různé, různého místo a konání zasedání bude 10. září ve 15 hodin tady v Bruselu. Děkuji také pan předseda Leskové tlumočníkům a tím ukončuji tuto schůzi.